Excellencies, Excellencies, ladies and gentlemen. Vážené excelence, dámy a pánové, je mi velkým potěšením vás zde přivítat na této konferenci globální konferenci Žána Moneta ECSA. E Chtěl bych vás nyní požádat o absolutní ticho v tomto okamžiku, protože budeme mít hudební vložku a hudební zahájení naší konference. Bude to paní Natalí Niko, což je sopranistka s velmi dobrým hlasem a s mezinárodní kariérou, která pro nás zaspívá Odu na radost. Paní Niko, prosím. Moc krát děkuji a jménem všech účastníků bych vám chtěl moc krát poděkovat za tuto hudební vložku a zahájení dnešní konference. Dámy a pánové, nyní je mi velkou ctí, že mohu představit předsedu Evropské komise. Pane předsedo, já vím od celé řady účastníků předchozích našich konferencí, že si velmi vážili vaší ochoty vždy si udělat čas a vždy se sejít s naším s námi a podělit se s námi o celou řadu myšlenek a nápadů. Je to vlastně tradice již nyní doba. Takže ještě jednou zase my všichni zde budeme mít potěšení moci naslouchat vašim názorům o Lisabonské smlouvě a o její implementaci že pane předsedo, prosím, mohu vám dát slovo. Děkuji moc krát za tato milá slova. Jane, dámy a pánové, vážená kolegyně, já musím říct, že je mi velkým potěšením, že vás zde mohu všichni přivítat, především profesory sítě Jean Monnet, kteří se sešli v Bruselu z celého světa a že mohu nyní otevřít tady toto, zahájit tady toto zasedání spolu s paní Doris Pak, která je předsedkyní Evropský parlamentního výboru pro, výbor, a pro kulturu a vzdělávání. My, já jsem velmi rád, že jste se dnes sem dostavili na toto veřejné fórum. Dnes tedy síť Jean Monnet největším společenstvím postaveným na eh, vědění o evropských otázkách a opravdu má neuvěřitelně vysokou úroveň znalostí. Tato síť je zastoupena v 62 zemích na pěti kontinentech a tím dává té Evropské unii celosvětovou viditelnost a velkým, velkou mírou přispíváte k akademickým studiím o evropských otázkách. Zároveň nicméně zůstáváte nezávislí, jste, někdy jste také kritičtí a já jsem s tím velmi spokojen. Nechtěl bych, aby to bylo jinak, protože díky tomu tedy jsou vaše názory respektovány a jsou nejlepší zbraní proti některým populistickým útokům a nespravedlivým nesprávným interpretacím Evropské unie jako projektu. Já bych vás chtěl všichni vyzvat, abyste zůstali v kontaktu s Evropskou komisí a s naším projektem. Samozřejmě musíte zachovávat svoji akademickou nezávislost, ale myslím si, že nyní se nacházíme v období, kdy potřebujeme vaše, vaši nezávislou radu. Evropská unie, konkrétně Evropská unie, budou poslouchat pozorně vaše názory a to prostřednictvím eh, orgánu BEPA, BPA tedy, což je orgán, který pracuje přímo v této oblasti. Pan Jean-Claude Debo je zde dnes s námi a jsem si jist, že toto je praktický způsob, jak vaše příspěvky a vaše přání promítnout do politik Evropské unie. Dámy a pánové, pro mě je tradicí, že zde se zmiňuji o posledním vývoji v politické oblasti a o prioritách. Loni jsem hovořil o tom, jak ekonomická krize mění náš svět. Hovořil jsem o tom, že je potřeba zareagovat tím, že vytvoříme političtější Evropu a vyzýval jsem členské státy, aby si uvědomili, že jsou zároveň na sobě, závi- že jsou na sobě závislé vzájemně. Letos opravdu se pracujeme na více politické Evropě a z Skutečnost, že Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, k tomu může přispět a přispívá k tomu, pomáhá. A to je předmětem dnešní konf- této konference a já bych vám chtěl říct, co to dnes pro mě znamená, jak to vidí komise a jak to vidím také já, jak to analyzuji, jak se dívám na to, co momentálně probíhá v našich institucích. Jak víte, finanční a hospodářská krize ještě není za námi, čili budu hovořit také o tom, jaké jsou ambiciozní návrhy komise na zavedení větší kontroly hospodářské na, a finanční na evropské úrovni. Za prvé, Lisabonská smlouva. Není potřeba zde hovořit zde na tomto fóru o, jej, o obsahu Lisabonské smlouvy. Nicméně dochází k interpretaci Lisabonské smlouvy v některých kruzích, které bych se, k kterému bych se chtěl vyjádřit. Evropská unie není jenom jeden jednotný trh. Je to také největší a nejúspěšnější experiment v integraci politické a hospodářské na celém světě. Je to také oblast spolupráce a solidarity. A my jsme postupovali vždy to komunitární metodou pomocí silných institucí, včetně komise, která vypracovává důležité politiky, společné politiky, které jsou v našem zájmu. Máme tedy tuto integraci a tento postup jsme dostali jako dar od našich vizionářských vůdců, kteří zahájili tuto integraci. A proto musím říct, že jsem trošku překvapen, že někteří lidé si vykládají Lisabonskou smlouvu jako, skutečno, jako porážku pro tu komunitární metodu. A myslím si, že to je naprosto nesprávné. Když se podíváte na smlouvu na ducha a na text smlouvy, tak zjistíte, že naopak tam máme nyní více zastoupenou komunitární metodu. Ta smlouva podporuje celý evropský projekt a podporuje všechny evropské instituce. Poskytuje větší koherentnost, větší efektivitu, větší legitimitu všem našim rozhodnutím a institucím. Skoro všechny předpisy jsou nyní schvalovány v spolurozhodovacím procesu, což je velmi důležité a je to velký rozdíl také oproti předchozím postupům. Zajímalo by mě tedy, jak může někdo nyní tvrdit, že kvalifikovaná většina, hlasování kvalifikovanou většinou jako pravidlo znamená, že tam máme větší podíl vlád a méně, komunit, méně společenství. Jak může někdo tvrdit, že zvýšená role Evropského parlamentu, což je instituce přímo volena evropskými občany, znamená větší zapojení vlád? Kompetence komise byly také posíleny, včetně monopolu v některých eh, činnostech a exekutivní činnosti především. Máme nové, nové novou příslušnost především v oblasti hospodářské a monetární unie a v zahraničních stazích. Evropa také má nový, novou tvář, baronku Eštonovou, která je zároveň také místo předsedkyní komise. A jsme tedy sloučili tři předchozí role a nyní se snaž, zabránit, snažíme se zabránit zmatení a duplikaci. Slučujeme tedy všechny nástroje Evropské unie pro oblast zahraniční politiky, a to i v oblasti, nejen v oblasti vývoje politik, ale i v oblasti provádění politik. To, co se dříve prováděly tři osoby různé, tak to nyní dělá jenom jedna jediná osoba. Nová služba pro zahraniční aktivity zároveň vytváří diplomatickou službu, slučuje všechny diplomatické služby evropských států a posiluje tady naši roli ve světě. A konečně, úplně nejstručně, jak to jenom jde, máme nové, nového trvalého předsedu Evropské rady, což samozřejmě přispívá ke zvýšení kontinuity, jak posílení tedy rady a posílení vedení v Evropské radě. Evropská rada podle mého názoru může tedy nyní jednat tak, aby posílila evropský projekt. Pokud samozřejmě budeme mít loajální spolupráci mezi všemi institucemi. Já nyní již jsem 6 let ve své funkci a musím říct, že problém, který máme v okamžiku, kdy rozhodujeme na evropské úrovni, ten nepochází z institucí, pokud instituce samozřejmě jednají podle svých kompetencí a pokud jednají v rámci evropského ducha, často to na, pochází, na, ty problémy spíše pocházejí často uh, od politických vůdců na národní úrovni, kteří jsou nacionalističtí a šovinističtí. Myslím si, že nyní tedy Lisabonská smlouva je obrovským krokem kopředu a naše společné zájmy jsou naprosto jasné. Potřebujeme větší podíl evropského přístupu, větší komunitární, více komunitární metody, společné postupy. Protože pokud budeme takto postupovat, pokud se opřeme o respektování příslušnosti a kompetenci všech institucí a o širokou spolupráci mezi členskými státy a institucemi, tak potom se nám podaří dosáhnout podstatně více. A proto tedy se s vámi chci podělit o moje překvapení nad tím, jak někteří lidé si nesprávně vykládají Lisabonskou smlouvu, protože podle mého názoru naprosto jasné, jak tyto smlouvy, jak tyto změny nám pomohou. Při polisabonské smlouvě za předpokladu, že bude politická vůle, protože bez politické vůle samozřejmě instituce nedosáhnou ničeho zásadního, že Evropská unie po Lisabonské smlouvě může a bude demokratičtější, efektivnější, více viditelnější a lépe řízenou Evropou na celém světě. A Lisabonská smlouva, stejně jako minulé smlouvy, se ukazuje, že je po- posledním krokem v cestě k stále větší integraci v Evropě. Unie se stále více snaží zvýšit účast členských států a jejich navázání na sebe s tím, že samozřejmě si uzvědomujeme naši vzájemnou a rostoucí závislost. Komise také předložila návrhy na zvýšení dozoru a řízení v oblasti hospodářské a finanční, protože jak naše ekonomiky, tak euro byly v posledních týdnech opravdu těžce zasaženy a když nebudeme mít důvěru, tak nebudeme mít eh, zlepšení, tím pádem nedojde k zvýšení investice, investice, ke zvýšení počtu pracovních míst a nedojde ke zlepšení situace našich občanů. Euro mělo problémy samozřejmě kvůli situaci v Rusku, eh, v Řecku, <laughs> pardon, ale tam ta špatná situace ve veřejných financích je částečně dána tím, že jsme se snažili omezit dopady hospodářské krize. Zároveň je to výsledek toho, že se nepodařilo snížit eh, zadlužení v, obla- v době eh, hospodářského růstu. Samozřejmě docházelo ke spekulacím proti dluhům některých našich členských států, ale spekulátoři ti se pouze, ti se pouze snaží využít situace situace, která právě je dána tím vysokým zadlužením a nedostatkem strukturálních reform. Čili neměli bychom spekulátorům dávat příle- tuto příležitost právě. A toto je pouze tedy, a je nesprávné říkat, že to je výsledek pouze spekulací, anebo že to je výsledek pouze nedostatky, nedostatkem strukturálních reform. Že abych to řekl jasně, některé členské státy, a prosím, není to pouze Řecko, některé členské státy neprovedly strukturální reformy, které bylo potřeba provést a nedrželi se podmínek paktu stability a růstu a nejednali podle principu finanční stability, tak jak je to zakotveno nyní tedy v Lisabonské smlouvě a jak to bylo také zakotveno již, před, již v minulých smlouvách. Ale krize nám ukázala, že mechanismy, které máme pro fiskální disciplínu, nejsou dostatečné. Především to ukázalo, že nemáme jasná pravidla o tom, co dělat v případě, že se nerespektují smlouvy. A krize v bankovnictví stejně jako tedy krize důvěry ukázala, jak na tom naše ekonomiky opravdu jsou a jak krize v jednom členském státě ovlivňuje všechny ostatní členské státy, a to nejenom v eurozóně, ale v celé Evropské unii a na celém světě. Pokud by někdo pořád ještě chtěl nějaký důkaz o tom, jak jsou členské státy na sobě v Evropě zá, zájemně závislé a na globálních trzích, jaká je vzájemná závislost, tak si myslím, že nyní je to naprosto jasně vidět. To je opravdu velmi jasná demonstrace, velmi jasná ukázka toho, jak na sobě všichni navzájem závisíme. To znamená, že musíme jednat nejenom v eurozóně, ale v celé Evropské unii, všichni, všech 27 členských států. Nyní nastal čas, abychom jednali podle toho, že je to Evropská měnová unie a nejenom pouze měnová, ale Evropská měnová unie. Já už, jsem, já už to říkám několik let, nemůžeme mít měnovou unii, bez, tedy hospodářská, pardon, ne evropská, ekonomická. A od eh, května 2008 jsme předložili smlouvu, eh, tedy zprávu o prvních deseti letech fungování eura, tak jsme naprosto jasně řekli, že Euro sice bylo úspěšné, nicméně pokud má nadále být úspěchem, tak potřebujeme silnější, větší koordinaci hospodářských politik a silnější kontrolu hospodářskou a systémy pro pokrytí nerovnováhy a ne jasností. Myslím si, že po dvou letech nyní členské státy si uvědomují, že ano, že tomu tak opravdu bylo. Čili, co navrhujeme? Za prvé, navrhujeme zajistit, že pak stability a růstu a pravidla pro fiskální disciplínu jsou opravdu také respektována. Například je potřeba kontrolovat rozpočty členských států mezi sebou, tak by se zajistilo, že vlády opravdu budou dodržovat pravidla. Někteří řík, mluví proti těmto návrhům komise a to na základě toho respektu pro princip suveren, pro suverenitu. Toto se potom ale neprojevuje v realitě odpovídajícím způsobem. Rozhodnutí, které přijmou jiné členské státy, mají přímý dopad na hospodářskou situaci v ostatních členských státech. A Lisabonská smlouva uznává, že hospodářská a říká, že hospodářská politika členského státu není pouze otázkou národního zájmu, je to otázka evropských zájmů, čili je logické, že a podporuje to tedy také vlastně roli národních parlamentů, že musí být propojeny s ostatními parlamenty při přípravě vlastních rozpočtů, protože rozhodnutí ostatních parlamentů a jejich vlastní rozhodnutí bude mít dopad na celou, celé společenství, na eurozónu, ale i na společenství mimo eurozónu. Nicméně je zajímavé si uvědomit, jak někteří národní politici reagují na věc, která je naprosto logická a vychází ze zdravého rozumu. A je naprosto nemožné říci, že rozhodnutí nebo tedy neuznat, že rozhodnutí, která přijme řecký parlament nebo Bundestag v Německu nebo francouzský parlament nebo kdokoliv, že to nebude mít dopad na ostatní členské státy v Evropské unii. Čili je naprosto logické z politického, ale i z institucionálního hlediska se navzájem kontrolovat. Pokud chceme mít stabilitu, pokud chceme mít prosperitu v eurozóně a v celé Evropské unii. Zároveň ale se musíme podívat také na jednotlivé politiky. Musíme mít takovou politiku pro budoucnost, která nám zajistí trvalé udržitelný, trvalé udržitelný růst a pro všechny. My jsme vždy do posud se jako dělali to tak, že jsme politiku dělali ty lisabonské zprávy na, na jaře, to jsme dělali revize a potom rozpočty na podzim. A to, nemá, to není logické. Je potřeba zajistit, aby politiky a jejich dopady na rozpočtovou disciplínu jsou zkoumány ve stejnou dobu. A proto bychom chtěli vytvořit tzv. evropský semestr pro evropskou politickou koordinaci, kde půjde o řízení v oblasti hospodářství. To nám ukázala krize. Teď nám, krize nám ukázala, že je jasné, že v naší ekonomice existuje nerovnováha a je potřeba posílit růst stability a růstu, tak abychom zohlednili nejenom makroekonomické aspekty, ale i strukturální reformy a externí dimenzi. Nemůžeme mít hospodářskou politiku pro Evropu, která by byla rozdělena, rozkouskována, jako kdybychom nežili ve stejném světě jako ostatní. Musíme samozřejmě zohledňovat všechny roz, různé aspekty našich ekonomik a rozvoje. Čili zde nejde o to, že bychom převzali systémy členských států, daňové systémy členských států nebo něco takového. Jde o to, abychom využili již brzkou analýzu rozpočtu členských států a jejich makro- a mikroekonomických výkonů. Pokud samozřejmě nebudou přijata odpovídající opatření, tak musí být možné použít sankce. Já bych chtěl, eh, já jsem navrhoval různ, ty, ty pobídky pro to, aby lidé jednali, podle toho, abychom byli v souladu, když tomu nechceme říkat sankce. Ale pokud nebudou naše pravidla, pokud nebud, jim nedáme dostatečnou důvěru, důvěryhodnost, tak asi nebudou res, respektována. Takže proto eh, navrhujeme některé sankce, ne až tak, protože bychom se těšili, až je budeme implementovat, ale protože potřebujeme pobídky pro členské státy, aby opravdu přijali odpovídající opatření, tak abychom my nemuseli sankce nakonec přijmout vůbec. Takže dovolte mi říct si to naprosto jasně. Jedna, nejde samozřejmě vůbec o to, že bychom odebírali členským státům finanční zdroje, zvláště když budou ve špatně nějaké složité situaci. Ale co chceme říci? My chceme říci, že bychom se měli podívat na to, jak po roce 2013 by bylo možné vypracovat propojení mezi zachováváním pravidel a tím, jak se peníze nakonec vůbec používají. A samozřejmě je lepší prevence, než potom to opravovat. Ale ani korekce nemusí být dostatečná. Evropská unie musí mít dostatečná, musí mít odpovídající prostředky na to, aby mohla jednat rychle. A pokud prevence a korekce nefungují, tak potom potřebujeme akci a ne reakci. A proto komise také navrhuje trvalý silný rámec pro zprávu krizí, pro řízení v krizích. Teď, když se podíváte na noviny v posledních třech měsících, tak asi budete mít pocit, že Lisabonská smlouva a reformy podle Lisabonské smlouvy jsou zastaralé. Už to není žádná novinka, že na, není momentálně zabýváme především Řeckem a veřejnými financemi obecně. Je pravda, že nyní tedy se zabýváme hodně tím finančním kolapsem Řecka a podporou, pro, eh, podporou eurozóny. Ale chtěl bych upozornit na to, že jsme půjčili 120 miliard eh, Řecku a předložili jsme také návrh na mechanismus na stabilizaci eurozóny. Momentálně se nacházíme asi v nejzávažnější krizi, ve které kdy Evropská unie byla. Někteří si myslí, že to je asi nejzávažnější krize vůbec, protože to byl opravdový test pro naše pravidla, pro naše smlouvy a pro princip zodpovědnosti a solidarity mezi námi. Bohužel tato krize ještě neskončila. A my pořád ještě hledáme způsob, jak se z toho nejlépe dostat. Nicméně jedna věc je jasná. Pokud nalézt tedy správný směr je podstatě jednodušší s Lisabonskou smlouvou. A tím se dostávám právě k našemu tématu. Bez těch eh, novinek Lisabonské smlouvy, především tedy toho článku 136, bychom ne, bývali nebyli schopni navrhnout posílení spolupráce a dohledu rozpočtové disciplíny, tak jak jsem to zrovna popsal. Je to na základě tady článku 136 a na tomto základě komise předloží několik návrhů, které budou plně respektovat smlouvu samozřejmě a zároveň v souladu se smlouvou zvýší dohled a řízení v eurozóně a v Evropské unii. Bude to samozřejmě složité, já vím, že určitě vy právníci zde si to uvědomujete. Bývalo by to bylo tedy podstatně složitější, kdybychom neměli jasný právní základ. Nicméně právní základ nestačí, potřebujeme také politicky příspěvek a politickou vůli našich členských států. Myslím si, že dnes tedy jsme tomuto blíže, než jsme kdy byli, protože vy určitě víte, když jste studovali integraci, evropskou hospodářskou integraci, tak právě v dobách krizí většinou evropské společenství a Evropská unie najdou zdroje, najdou eh, energii jednat a postoupit ku předu v našem evropském projektu. Dámy a pánové, i přes všechny, všechna zlepšení, která, Lisabons, která Lisabonská smlouva sebou při, přináší, tak zde se, se nyní nacházíme v složitém období, nejen zde v Evropě, ale v celém světě. Stojíme před historickou výzvou a musíme bojovat proti obavám, které občané mají v těchto těžkých hospodářských dobách. Mají pocit, že toto jsou obavy, tedy, které by mohly vést k tomu, že budou se soustředit pouze na sebe a ne ven. A Vidíme, že dochází k okamžikům populismu, xenofobie, šovinismu v celé Evropě. K tomu docházelo i v minulosti a dochází k tomu nyní. A proto potřebujeme vedení na všech úrovních, vedení, které bude hájit Evropu a to rozumným způsobem pro všechny. Já jsem zde popsal několik nových nástrojů, které máme k dispozici. Hovořil jsem o hlavních hospodářských výzvách a o příležitostech, o, před kterými nyní stojíme. My je využíváme již tyto příležitosti. Kdybych měl více času, tak bych pravděpodobně mohl hovořit také o, o dalších e, výzvách, které jsou před námi v oblasti interinstitucionální, externí a tak dále. Nicméně vím, že vy se budete některým těmto výzvám ještě v průběhu této konference věnovat. Jedna věc je nicméně jasná. Všechny ty příležitosti všechny ty, ty, ty výzvy jsou zároveň příležitostmi a pokud využijeme všechny nástroje, které máme co nejlépe, tak, budeme, tak musíme zároveň pokračovat v našem závazku, v našich snahách intelektuálních a dalších a potřebujeme konstruktivní myšlenky pro naše budoucí politiky. Já, jsem, já očekávám hodně od programu Jean Monnet v této oblasti a doufám, že nám pomůžete přispět eh, novými myšlenkami. Doufám, jsem přesvědčen o tom, že spolu s vámi se nám podaří postavit se našim výzvám, využít toho, čeho jsme v minulosti dosáhli a být a vybudovat jak inovativní, tak zároveň i realistické politiky. Budeme muset vyhrát, protože teď momentálně se nacházíme v okamžiku, kdy v integračním procesu dochází k boji myšlenek, boji názorů a myslím, že jsme se dostali k důležitému bodu. Tak jak já to vidím, tak momentálně se nacházíme v okamžiku, kdy pokud Evropská unie nebude, nepostoupí dále, tak možná se bude vracet a to navždy. A tak já tu situaci vidím. To není nějaká doktrína nebo něco takového, ne. Je to situace, ve které nemůžeme zůstat. A teď to nemyslím jenom z hlediska interinstitucionálního nebo z hlediska nových smluv nebo něčeho takového. Ne, já jenom si myslím, že na základě těch současných smluv bychom mohli udělat podstatně více. Nicméně stojí před námi několik opravdu zásadních rozhodnutí pro budoucnost Evropské unie, kdy budeme potřebovat podporu těch, kteří mohou nové nápady předložit. Tato krize si žádá rychlá, jasná opatření, potřebujeme a, a především si žádá strukturovanější evropskou reakci. Musíme si také vyslechnout velmi podrobně kritické hlasy a musíme samozřejmě si vyhnout nicméně pesimismu. S některými z vás jsem hovořil o pesimismu, o tom, že, že svět momentálně tedy se na všechno dívá černě. Já jsem v poslední době četl poměrně hodně o Evropě a připadalo mi, že to je spíše přání otce myšlenek, protože oni očekávají, někteří autoři očekávají, že Evropa, že to nedokáže, že bude neúspěchem. Ale já si myslím, že budeme úspěšní, protože máme obrovský zájem na hospodářské integraci Evropy, která musí postupovat nezávisle na důležitosti politického projektu našeho. A toto nikdy neplatilo dřív, více než v oblastech, než v dobách krize, kdy musíme využívat výhody toho, že jsme spolu, že jsme větší. Nikdy nesmíme zapomínat také na hodnoty, které nás drží pospolu již déle než 50 let. Toto jsou nyní hodnoty důležitější než jindy. A jak už jsem říkal, vy máte velmi důležitou roli v tomto procesu. Vy víte, jak to udělat, jste nezávislí, abyste nám pomohli v, této důležité, v tomto důležitém úkolu, který je před námi. A toto je pouze jeden z celé řady důvodů, proč podporuji síť Jean Modé. Já dokonce mám v plánu eh, konsolidovat tento program v následujících letech. Takže dámy a pánové, Samozřejmě můj tradiční respekt eh, pro akademiky, zároveň zde hm, tedy mohu říci, že respektuji vás i vás ostatní, a sice všechny novináře a další, kteří jste dnes, jste dnes zde zastoupeni a jsem přesvědčen o tom, že vaše práce v následujících dvou dnech bude velmi důležitá. Jsem, si také, jsem také přesvědčen o tom, že skutečnost, že jsou zástupci i neakademických kruhů, ukazuje, že síť Jean Monnet je velmi zajímavá pro všechny profese. Ukazuje to také rozšiřování globální komunity a já jsem přesvědčen o tom, že výsledky vaší práce budou mít eh, stejně vysokou úroveň jako v minulých letech. A mně tedy nezbývá, než vám popřát eh, úspěšné diskuze a mnoho úspěchu. Děkuji vám za pozornost. Mr. President, thank you very, very. Já vám velice děkuji, pane předsedo. Vy sám bohužel nebudete moct být přítomen většině diskuzí, které tady dnes proběhnou, ani dnes, ani zítra. Nicméně v každém případě vám podáme zprávu o tom, jak se diskuze vyvíjela. A už teď mám pocit, že někteří z profesorů, kteří jsou tu mezi námi, se budou chtít připojit k názoru komise. Někteří možná budou proti některým vašim názorům, ale jedna věc je jistá, budeme tady mít velmi živou intelektuální debatu, což bude komisi eh, jen prospívat. Takže já vám velmi děkuji a teď mi dovolte, abych tady představil paní Doris Pak, eh, předsedkyni eh, Kulturního a vzdělávacího výboru Evropského parlamentu. My všichni víme, že paní Pak je jednou z nejváženějších členů tohoto parlamentu. Dostala několik prestižních cen za svou parlamentní práci v oblasti vzdělání, kultury a mládeže, takže paní Pak pro někoho, kdo pracuje v oblasti vzdělání a kultury v Evropské komisi, je pro mě obrovskou ctí vám dát slovo. Prosím. Vielen Dank, ich spreche Deutsch. Děkuji, budu mluvit německy. Budu mluvit německy. Jazyk je krásný jazyk a oda a na radost je v originále německá. A proto si myslím, teď, když vlastně mám navázat na odu na radost a na to, co vám říkal pan předseda Evropské komise. Ano, já se zde nebudu pohybovat v těchto výšinách. Já jsem předsedkyní kulturního výboru a pracuji v tomto výboru 21 let. A jsem také zpravodajkou pro celoživotní vzdělávání a pracuji v oblasti eh, a vzdělávání od dob Maastrichtské smlouvy. A já jsem velice poctěna, že mám dnes příležitost tady před vámi mluvit, že tady mohu zastupovat Evropský parlament. Domnívám se, že program eh, Žána Moné ukazuje opravdu smysluplnou přidanou hodnotu, eh, které lze dosáhnout díky evropským penězům. Já jsem opravdu eh, vděčná za to, že jste spolubojovníky a že bojujete společně za evropskou myšlenku. Naše téma, dnešní téma, je eh, tedy Evropská unie po Lisabonské smlouvě. A já bych se ráda vyjádřila k tomu několik poznámek. Jednak, co se změnilo s ohledem na parlament, něco říkal už eh, předseda Evropské komise, a také je tady spousta věcí, které ještě zmíněny nebyly, ale a, Eh, Evropská strategie 2020 v našem kontextu, to je třeba jedno téma, které změno nebylo. Lisabonská smlouva a Evropský parlament, dalo by se říci, že to jsou opravdu dvě důležité složky, komponenty, ale ne všude. Ne, s ohledem na všechno jsme šťastní, co se výsledku týče. A já bych řekla, že většina parlamentu je opravdu hrdá a má radost, že se nám podařilo vlastně Lisabonskou smlouvu eh, prosadit a eh, díky ní také evropský eh, proces, evropská integrace bude fungovat také efektivnějším způsobem. A já bych řekla, že, že ta sklenka je spola plná. Všechno by mohlo být ještě lepší, ale myslím, že můžeme být spokojeni eh, vlastně s tím, co bylo umožněno právě touto novou smlouvou. Za prvé, Lisabonská smlouva z Evropského parlamentu dělá vlastně ještě silnějšího zákonodárce a navíc eh, tady 40 eh, politických eh, oblastí Dosud to bylo vlastně, byla to rozhodovací procedura a k těmto oblastem patří konečně i zemědělství energetika, imigrace, justice a, a také strukturální formy a zdravotnictví. A je to 60, pardon, 86 právních základů, které spadají po tuto smlouvu. A navíc tady máme některé oblasti, které dosud nebyly e, explicitně nebo ne, nespadaly tedy explicitně do kompetence Evropské unie. To je třeba energetika, vesmírné lety, cestovní ruch a dále, co se týče eh, našeho výboru, tak je to také sport. A všichni eh, víte, že všechno, téměř všechno, eh, co se vlastně projednává v tomto výboru, já jsem jeho předsedkyní, je vlastně pod damoklovým mečem subsidiarity. A to platí i pro sport. Eh, za druhé, parlament eh, se eh, vlastně rozhodl po, pro lepší demokratickou kontrolu a do budoucna bude volit prezidenta Evrop, předsedu Evropské komise a také vysokého zástupce, vysokou zástupkyni pro evropskou zahraniční a bezpečnostní politiku. Vlastně by to měl být ministr zahraničí. A je zapotřebí pod, eh, podpora a vlastně souhlas parlamentu. To neposiluje pouze parlament, ale také eh, posiluje demokratickou legitimaci, kterou mnozí spochybňují i dnes. Eh, měli bychom udělat také více akcí pro novináře, aby viděli, jak demokratický je tento parlament. Já jsem předtím vlastně byla u jednoho slyšení Evropského parlamentu a vím, čeho tam lze dosáhnout a čeho se mi tady dosáhnout nepodařilo. Například prostě, když nějaká vláda má parlament, padnout. A tady jsem v parlamentu, kde nemám vládu, kde není vláda, a kde se musím snažit o to, eh, dělat vlastně zodpovědně evropskou politiku, politiku pro Evropu. A proto mám radost, že mohu být tady a už nesedím v Evropském spolkovém sněmu. Eh, předtím už bylo poukázáno na to, že parlament má větší kompetence větší pravomoce a také s ohledem na mezinárodní smlouvy. Pro mnohé vlády to určitě není úplně něco, na co by se, eh, z čeho by měli velkou radost. To znamená, eh, potřebujeme dnes eh, mezinárodní, pro mezinárodní smlouvy také tedy souhlas nové procedury, které vstupují vlastně v platnost. A měli by tu dosavadní komitologii nahradit. Momentálně se o tom také vyjednává Hrada, parlament, komise, ale i tady vlastně vlastně budou zachovány přiměřené eh, kompetence. Za třetí, eh, sestavení rozpočtu i v této otázce bude mít Evropský parlament větší roli, protože rozdělení na povinné a nepovinné výdaje je vlastně zrušeno, bylo zrušeno. A parlament bude vlastně rozhodovat společně s radou ministrů o celkovém rozpočtu Evropské unie. Naopak to také znamená, že rada více než dosud eh, vlastně může ovlivňovat určité výdaje, které eh, dosud vlastně eh, spadaly pod kompet, nebo do kompetencí parlamentu. Bohužel musím říci, že Evropský parlament při rozhodování o několika letem finančním výhledu zůstává, co se možností týče, velice omezen. Máme tady sice nutnost souhlasu, ale ne spolu rozhodování. Rád bych vám připomněla, při posledním finančním eh, výhledu eh, rozpočtový eh, výbor Evropského parlamentu tady opravdu hrál velkou roli. Ty prostředky právě pro oblast vzdělávání a kultury byly zvýšeny. Byla vlastně donucená rada, aby stály za svými slovy. To znamená, to, co hlásí o víkendu, dělání důležité a v pondělí najednou už nemají peníze. To znamená, bude vydáno o několik milionů víc a to šlo právě do oblasti, z velké části tedy do oblasti vzdělávání. Já jsem z toho měla velkou radost, eh, že tedy eh, tento krok udělal eh, rozpočtový výbor Evropského parlamentu, protože před 15 lety tomu tak nebylo. To znamená, kolegové, kolegyně v Evropském parlamentu vlastně i mnohem více zřejmě tedy, to, oni se to dozvěděli od svých voličů, to jim vlastně voliči řekli zpátky, že tato oblast je velice důležitá. A když se dostáváme k té další, tomu dalšímu finančnímu výhledu, mohu vám říci, že my využijeme všechny páky, a, abychom zabránili tomu, že pro nás bude, pro tuto oblast budeme mít málo peněz. Máme tedy další možnosti a, vlivu, ale ty nejsou samoučelné. Já teď e, se tady nechci pišnit a čepířit, e, co jsme všechno e, udělali, ale někdy se prostě pochválit musíme. Eh, a někdy člověk musí říci naopak ne. Ne, a sice z dobrého důvodu. A, a z toho důvodu máme teď možnost společně s Američany, Evropská unie má tady společně s Američany, eh, možnost eh, vyjednat nový balíček co se týče ochrany osobních údajů, a na kterou tedy my klademe velký důraz. A nyní se dostávám k tématu Evropská unie 2020, strategie 2020 předseda Evropské komise ji předložil společně s komisí. Bylo to v březnu tohoto roku. Evropská unie, bude to sloužit jako jakási vize, taková, takové vodítko pro Evropskou unii na dalších deset let. Měli jsme tady jiné vodítko, ale do roku 2010 jsme se nedostali bohužel tak daleko, jak jsme se eh, dostat mohli. Eh, člověk by si měl cíle vytyčovat tak, aby byl schopen jich dosáhnout. Ano, utopie jsou sice krásné, ale člověk by měl zůstat o vizí, to je trošičku níž, o úroveň níž a potom toho možná dosáhne. Problémem EU eh, e 2020 Evropská komise Eh, formuluje cíle, ví, kde ta bota tlačí, kde zapotřebí něco změnit, ale pan Barozo už o tom mluvil. Národní vlády se samozřejmě neustále snaží to nezohledňovat, protože na to musí prostě vzít do ruky peníze, eh, protože Eh, tvrdí, že se musí vzdát eh, údajně moci a Evropský parlament se bude samozřejmě proti tomu nebo tomu čelit. Momentálně se zabýváme touto strategií, ale je to opravdu velmi um, striktní harmonogram. Kolegové v parlamentu jsou opravdu nespokojení uh, s těmito aspekty. A ono to není úplně neproblematické, když najednou máte strategii a ta má uh, vlastně a ta platí do roku 2020, tak bychom to měli prostě ruk-cuk všechno eh, implementovat. Ale měli bychom také spolupůsobit, spoluutvářet eh, tuto strategii, abychom dosáhli těch stanovených cílů, protože za ně také spolu zodpovídáme v tomto parlamentu a proto bychom si eh, přáli, aby to období, které bylo vyhrazeno konzultacím, bylo delším. Evropská komise má a tedy, nebo klade velký důraz na vzdělání, inovaci, mobilitu a výzkum. To jsou všechno oblasti, eh, ve kterých eh, můžeme působit pouze částečně, pouze dílčím způsobem, eh, tedy samostatně. Mluvili jsme také o té subsidiaritě, takže Evropská komise, parlament, my musíme ruku v ruce eh, opravdu postupovat společně dopředu, protože pokud budeme společně postupovat, tak budeme mít eh, více šancí, alespoň to si myslíme, a budeme mít tedy více šancí přesvědčit jednotlivé vlády. V této oblasti jsou takzvané vlajkové lodi, tak to také byly Eh, vlastně pojmenovány. Tomu se říká Youth on the Roof. Naše mládež sice není tady v sále, uh, Youth on the Move, takže mládež v pohybu. Doufám, že uh, to budeme moci naplnit uh, životem. Nemůžeme tedy Máme tedy jednu, jednu vlajkovou loď Mládež v pohybu, Youth on the Move. A potom na druhé straně je celoživotní vzdělávání. A to nemůžeme pod to nějakým způsobem uh, vlastně podřadit. Celoživotní vzdělávání je opravdu velice důležitá vlajková loď naší práce. Eh, máme tady Erasmus, Leonardo, uh, Grundtvig, Comenius. Ano. A pak je tady celá řada oblastí, která možná, které možná nemůžeme označit use on the move. A proto eh, bych poprosila opravdu eh, předsedu komise, to, byla, to byl jeho nápad, on už o tom mluvil v minulém období a já mu to nechci brát. A, a možná mm, já bych, bych je poprosila, aby nestěžovali život komisařce, která má na starosti vzdělávání, eh, protože protože si myslí, že musí naplňovat Youth on the Move, move eh, vlastně eh, jedna ku jedné. Eh, může to samozřejmě být propojeno s programem Mládež v akci. Může to být pro, také propojeno s celoživotním vzděláváním. Já bych poprosila opravdu komisi, ponechejte celoživotní vzdělávání vlastně jakoby samostatným programem. Já jsem velice ráda, že tady jste, pane předsedo, já už jsem o tom mluvila s ostatními komisaři, ale oni pracují pod vámi. A proto doufám, že ten apel, který teď nevyslovuji eh, pouze jako předsedkyně nebo jako Doris Pak, ale všichni mý kolegové jsou opravdu toho názoru, potřebujeme vlajkovou loď, co životní vzdělávání. Samozřejmě i to ostatní potřebujeme. A bych byla opravdu vám vděčná, pokud byste mě podpořili, nebo pokud byste toto potřebovali, podpořili. Dámy a pánové, děkuji. Uh, E, už jsem o tom mluvila. Celoživotní vzdělávání je i nadále ústředním úkolem. A co se e, právě v té vzdělávací politice a v posledních letech, když se to podíváme ze strany komise a e, před, předchůdkyně pana Turšinského eh, přišla s celou řadou iniciativ a jednotlivé země se opravdu o tom museli zamýšlet, nad tím museli zamýšlet. Eh, eh, to je zapotřebí. Ne, nechceme nikomu nic brát, ale rádi bychom opravdu připomněli to, že by bylo možné toho udělat mnohem více. A s tím jsme přicházeli vždy, co by podnětem ke komisi a v této souvislosti bych, dámy a pánové, ráda ještě něco řekla. Já bych si přála, aby ten program, ten nový program celoživotního vzdělávání, eh, měl určitý, určitou podoblast a ten eh, v rámci eh, programu Comenius, Comenius Teacher. Potřebujeme lepší pedagogy, lepší učitele, lep, abychom dosáhli lepších výsledků ve školách. Uč... Například znám učitele, kteří nemají ani páru o Evropské unii a jak mohou tito pedagogové připravovat a vzdělávat eh, mladé lidi na budoucnost Evropské unie. A proto bych si přála, aby tam v tom programu Comenius byl také podprogram eh, Comenius Teacher. Dámy a pánové, eh, politická propagace vůle musí samozřejmě být spojena eh, s finančními zdroji. Eh, jinak všechno, eh, co chceme udělat, tak prostě skončí, nebude realizovatelné. A já už jsem o tom mluvila, že se o to opravdu zasadím, za to budu bojovat, aby další generace těch několikatých programů, ať už to je v oblasti vzdělávání, ehm, a tak dále, aby byla vybavena více penězi. A pokud dnes, ještě jednou, my jsme mluvili o krizi, tak tato krize může být vyřešena pouze tehdy, pokud tyto oblasti uh, budeme mít více na zřeteli. Já bych vás prosila, uh, a aby, eh, abychom všude, kde působíme, abychom opravdu za to zasazovali, abychom přesvědčovali um, politiky. Um, máme spoustu argumentů, určitě vy o, těch, o spoustě argumentech víte. Za prvé uh, vzdělávání. Uh, vlastně to patří k těm nejúspěšnějším programům, které Evropská unie má. Uh, Grundvik, Leonardo, Erasmus, Comeniusmu, to jsou všechno programy a Jean Monnet, uh, jak tady vidíte, to jsou všechno programy velice úspěšné, jsou opravdu nadmíru populární populární. A e, problém odtoku prostředků, respektive, že by se snižovaly prostředky, objem prostředků, to tady nemáme. Tady dokonce uh, ta poptávka větší, než uh, my můžeme nabídnout. My vlastně dosahujeme e, evropské přidané hodnoty a také něco děláme pro to podvědomí a podporujeme jazykové znalosti a další klíčové kompetence. Za druhé, faktická nezbytnost e, investovat do vzdělání. E, ve stárnoucích populacích a diver, máme diverzifikující se trhy, velkou konkurenci a Evropa si prostě v této době nemůže domluvit, aby 15% všech uh, žáků nedokončilo uh, povinnou školní docházku, aby uh, eh, 15%, aby vlastně jedna třetina těch 15-letých nebyla dostatečně gramotná, co se schopnosti číst týče. Za třetí, to jsou všechno argumenty, které bych tady ráda zmínila. Eh, politika vzdělávání Evropské unie může opravdu do velké míry podpořit také vzdělávání na národní úrovni. Program Erasmus opravdu eh, přispěla k transferu know-how, vzdělání. Ale bolenský proces eh, se bohužel nezdařil. Já se tomu teď nechci věnovat do větší hloubky. Není to něco, co by zavinila komise, ale země, univerzity, jak bych to řekla, um, úplně nevyužili. Aby si představovala, aby tento proces, který je opravdu enormně důležitý, eh, aby se o něm eh, mluvilo v parlamentech, aby se to konzultovalo, Evropský parlament, ale i národní parlamenty, aby o tom prostě o něm mluvili, tak potom by tento boloňský proces eh, nezačal tak úplně špatně, jako začal já doufám, že také v Budapešti eh, dozrálo to rozhodnutí, eh, že je zapotřebí něco změnit. A z těch všech důvodů, které jsem zmiňovala, to znamená, opravdu máme opravdu celou řadu dobrých důvodů požadovat více prostředků. A já jsem toho názoru, eh, že je zapotřebí opravdu bojovat za vyšší výdaje do vzdělání. Já říkám něco, co, co se opakuje, já doufám, že se na mě zemědělci nebudou uh, zlobit, ale jestli budeme dávat 880 miliard ročně do zemědělství a eh, zároveň máme vlastně 1, 1 miliardu 400 eh, milionů eur na všechny programy, které souvisí se vzděláním mládeží myslím si, že bychom se měli za, zaměřit na investice do lidí. Samozřejmě úspěchu můžeme dosáhnout pouze tehdy, pokud eh, také budeme vyvíjet úsilí na národní úrovni. Nemůžeme samozřejmě eh, nahradit politiku na národní úrovni, můžeme ji podpořit eh, a Existují už tady komparační rámce rady s opravdu ambiciozními cíle, které jsou směrodatné. A já bych si přála, aby se ministři vzdělání, školství scházeli, aby prostě mluvili o tom, co dělali, nedělali, také konzultovali pozitivní, negativní výsledky, aby se z toho mohli ponaučit. Eh, máme, co se rozpočtu týče, opravdu těžké eh, doby, je eh, těžké prosadit vyšší investice. Ale já jsem přesvědčena o tom, že investování do lidí, do mládeže, do stárnoucí populace, vůbec do vzdělání, do dalšího vzdělávání, do inovativních a kreativních schopností, to je opravdu dlouhodobě nej logičtější eh, způsob, jak zajistit dobrou budoucnost pro občany Evropy. A já na tomto místě bych vám ráda poděkovala a eh, popřála eh, úspěch v tomto snažení. Mrs. Paní předsedkyně, já vám velmi děkuji za velice jasné a hutné expoze názoru Evropského parlamentu mezi jiným na to, jak důležitou roli hraje vzdělávání v rámci strategie EU 2020. Já bych chtěl využít této možnosti, abych vyjádřil naši vděčnost Evropské unie a parlamentu za to, že hostují tuto globální konferenci Žana Moneta. Je to věc, která se pořádá už delší dobu. Evropský parlament byl vždy velmi blízký programu Žana Moneta a této konferenci. A skutečnost, že tady máme profesora Jose Mariu Chil Roulese, si myslím jasně ukazuje, tento blízký vztah, protože konec konců pan profesor Chil, který je teď mezi námi, jednak předsedá asociace bývalých poslanců Evropského parlamentu a zároveň předseda Evropské univerzitní radě pro akci Žana Moneta. Takže já ještě jednou děkuji Evropskému parlamentu za možnost uspořádat konferenci letos tady na půdě parlamentu. A teď, jestli dovolíte, přejdeme k dalšímu bodu. Ne. Další z příjemných částí této konference totiž předání ceny Žana Moneta 2010. A abych zahájil tuto část programu, mám tu čest předat slovo paní Andrule Vasiliu, člence Evropské komise, která se zabývá vzděláváním a kulturou. Paní komisářko, máte slovo. Děkuji vám. Vážený pane předsedo, vážená paní Pak, dámy a pánové, Začala bych tím, že také poděkuji panu předsedové a paní Pak za to, že si udělali čas, protože mají hodně práce, ale udělali si čas a přišli dnes mezi nás, takže jim za to děkuji. Pro nás všechny je velkou ctí vyslechnout si vaše zajímavé názory na vývoj Evropské unie a světa obecně. Jak víte, tato konference je mé první setkání s tou sítí profesorů Žana Moneta, jakožto komisařky pro vzdělávání a kulturu. Je pro mě obrovskou ctí podporovat evropské aktivity v oblastech, které mohou opravdu ovlivnit životy evropských občanů. A je velkým privilegiem být zodpovědná právě za program Žána Moneta. Jak se ukázalo z nedávných událostí, budoucnost Evropy bez jakékoliv pochybnosti závisí na další integraci na základě zodpovědnosti a solidarity. Abychom uspěli, potřebujeme aktivity, které budou vycházet z dobrých analýz, z úvah a intelektuálního vkladu. Když se dívám eh, na toto setkání profesoru Žana Moneta, nedokážu si představit kompetentnější skupinu nezávislých, kritických a důvěryhodných eh, intelektuálů, kteří se zabývají evropskou integrací a nikdy nebyla důležitost programu Jana, Žana Moneta tak jasná. Ale teď přejdu k tomu, nač všichni čekáme. Totiž oznámím toho, komu bude předána cena Žana Moneta 2010. Jak víte, ten program pro celoživotní vzdělávání předává e, spoustu cen, aby podpořil excelenci v různých konkrétních projektech. A my jsme se rozhodli, že budeme pokračovat v této praxi a že každý rok udělíme cenu Žána Moneta na každoroční konferenci Žána Moneta. Stejně jako v předchozích letech, výběr proběhl pod vedením profesora Jose Maria Gil Roules, předsedy Evropské univerzitní rady pro program Žána Moneta a také profesora Enrique Venus, což je předseda ECSA World. A já bych chtěla oba tyto pány vyzvat, aby si vzali slovo a aby s námi sdíleli své úvahy o programu Žana Moneta a o té ceně Žána Moneta. Ale prosím, musím vám připomenout, abyste nic neřekli, abychom zůstali na pětí až do konce. Prosím. Děkuji, paní komisařko. Děkuji vám za slovo, děkuji za vaši podporu této ceny a akcí v rámci programu Žana Moneta. A za celou komunitu vám chci říct, jak jsme byli potěšeni, když pan předseda Barroso oznámil vaše jmenování komisařkou pro vzdělání, kulturu a mládež. Jsme rádi, že osobnost jako vy se jako jste vy, se zabývá vzdělávání. Myslím, že budoucnost bude dobrá. A také samozřejmě počítáme eh, s těmi dalšími finančními prostředky, pro, o které vždy žádá Doris Pak. Já jsem do výboru na, pro kulturu dorazil v roce 89. 99 a od té doby slýchám Doris pak, jak žádá další finanční prostředky. A myslím, že je to velmi dobré že se jí to jednou podaří. Pane předsedo, chtěl bych vám poděkovat za eh, vaše zajímavé vystoupení. Musím říct, že jsem velmi souhlasil s vaší snahou udržet roli komise ve velmi nesnadné situaci, kdy je naprosto zásadní, abychom neupadli do nějaké čistě mezivládní asociace hospodářské unie, ale aby si komise udržela svou roli. což také znamená, že celý proces eh, spadá kontrol, pod kontrolu parlamentu. A já si myslím, že to je zcela zásadní. A příští pondělí, až budu mluvit v Madežu před Kosak, to znamená shromážděním národních parlamentů, a když se bude jednat o otázkách Lisabonské smlouvy, tak jedna z velmi důležitých otázek teď je, jak zajistit lepší, efektivnější spolupráci s komisí o hospodářské zprávě Evropy. Vy neustále ukazujete vaši podporu síti Žána Moneta a přestože máte hodně práce, jste dnes přišel mezi nás a já vás mohu ujistit, že profesoři Žána Moneta jsou vám k dispozici. Já osobně jsem velmi potěšen, že tady mohu uvítat paní Pak. Byli jsme kolegové a přátelé v Evropském parlamentu mnoho let a já mohu potvrdit, že Málo kdo z nás má takovou dynamiku a tolik se angažuje v evropské věci jako paní Pak, což se projevilo a projevovalo tolik let a dnes zase vaším rozhodným projevem k otázkám, o kterých dnes jednáme. Co se týká výboru pro vzdělávání a kulturu, je štěstí, že jste jeho předsedkyní a také vám děkuji že jste umožnila, aby konference Žana Moneta proběhla tady v Evropském parlamentu jakožto ukázku spolupráce mezi akademickou komunitou a parlamentem a komisí. Vážení, v této chvíli Evropa potřebuje lepší pochopení evropské integrace. A já k tomu mohu říci, že komunita Žána Moneta je připravena zhrát svou roli. Jsme decentralizovaní. Profesory Žana Moneta zasedají na univerzitách po celé Evropě i mimo Evropu. Jsou to zcela nezávislí akademici. A síť Žana Moneta je tedy jedna z mála, jeden z mála efektivních a důvěryhodných nástrojů pro překlenutí té znalostní mezery v evropské integraci. A já bych chtěla zdůraznit dvě charakteristiky této sítě. Nezávislá a kritická. Protože základní role profesoru Žana Moneta je vysvětlit veřejnosti, oč jde v evropských politikách. A to je jistě třeba. Máme nástroje, které nám umožňují vysvětlit, jak fungují evropské instituce. A to přesně Sijana Moneta dělá ale role profesorů Žána Moneta je trošku jiná. Musí vysvětlit celý ten historický proces a jeho kroky. Musí je ohodnotit a zanalizovat a každý krok vnímat kriticky a vědecky. V závislosti na zeměpisné situaci daného akademika nebo místa, kde působí, ať už se jedná o Evropu, Ázii Ameriku, Austrálii nebo Japonsko? Musí tedy hodnotit celý proces a jeho různé aspekty. Ale v mnoha případech jde hlavně o to, aby studenti pochopili klíčové aspekty reality, ve které žijí. Univerzita je vhodným prostředím pro takovouto vzdělávací roli. Takže vytvoření té sítě Žána Moneta bylo správné rozhodnutí komise. A chtěl bych to uzavřít návrhem. Máme stovky center excelence Žana Moneta, modulů, a univerzit v 62 zemích na pěti kontinentech. Takže pokrýváme doslova všechny oblasti evropských pravomocí a já bych chtěl navrhnout naši komunitu jakožto hlavní zdroj akademických, vědeckých rad jak pro komisi, tak pro parlament. Rádi vám nabídneme naši expertízu. V rámci strategie EU 2020, abychom zareagovali na vaše případné žádosti díky expertíze našich členů, si myslím, bychom mohli sehrát velmi konstruktivní roli tím, že bychom poskytovali nezávislé analýzy a poradenství k aktuálním otázkám, a to včas Rádi vám poskytneme tuto expertízu v rámci strategie 2020 i mimo ní. Pracujeme na novém právním rámci a rozpočtu. A já jsem přesvědčen o tom, že můžeme počítat s vaší podporou. A to, co jste dnes říkali, to jasně ukazuje. Děkuji vám. Thank you, Professor Robles, and uh, thank you for your continuing commitment to the Já vám děkuji za váš projev a za vaši podporu programu Žana Moneta. Já si myslím, že eh, s vaším jedinečnými zkušenostmi, jakožto s vašimi jedinečnými zkušenostmi z vašich různých funkcí si nedovedu představit lepšího ambasadora pro náš program a děkuji vám také za váš návrh, abyste se účastnil vytváření strategie EU 2020. Já toho rozhodně využiji. A teď bych chtěla dát slovo profesoru Banusovi, to je také člen e, sítě Žana Moneta a e, předseda Mezinárodní univerzity v Katalánsku aby nám také řekl pár slov. Pan Vanus dnes mezi nás přišel jakožto předseda ECSA World, která svádí dohromady Asociace evropských studií, které působí v 58 různých státech. Takže já bych vám chtěla poděkovat a také těm národním ECSA za jejich výbornou práci. Děkuji. Děkuji moc krát, paní komisařko, a také jménem Jménem ECSA bych vám chtěl poděkovat za vaši podporu. My jsme velmi rádi, že vy spolu s Nem Tušinským budete zde dnes s námi a budete tedy s naším kontaktním, tedy naší kontaktní osobou v následujících několika letech. Také bych chtěl poděkovat předsedovi komise za to, že celé ty roky udržuje s námi dialog a děkuji také Doris Pak za její angažovanost a za její práci v oblasti vzdělávání v Evropské unii. Je nám ctí, že máme takto rozhodnou, takových bych, přítelkyni v Evropském parlamentu. Kdo jsme? Jsme zástupci akademické obce, kteří se zabývají evropskými otázkami. Jsme sítí profesorů a výzkumníků o evropské integraci a jsme aktivní v 58 zemích na celém světě. Naši členové jsou akademici, kteří pracují ve výzkumu, ve vzdělávání, v diskuzích. Snaží se zvýšit viditelnost Evropské unie dynamicky a nezávisle. Já v této souvislosti samozřejmě plně souhlasím s tím, co zrovna řekl můj předřečník o budoucnosti, důležitosti studií Evrop, o Evropské unii. Nicméně mám jednu poznámku, která se týká budoucnosti. Jsem přesvědčen o tom, že nebo tedy vím, že, že někdy v minulosti zazněly návrhy, že program Žána Moneta by mohl být zabudován do programu do programu občan, tedy citizens, ale jsem rád, že potom komise pod, předsedem, pod, spolu s předsedem Barozem se rozhodli, aby program Jean Monnet byl zabudován spíše do toho základu vzdělávacího. Naši profesoři a profesoři také ECSA jsou výzkumníci, jsou to pedagogové, akademici. My, naším úkolem není prodávat Evropu. A samozřejmě já velmi respektuji jakoukoliv politiku komunikační, kterou velmi potřebujeme, ale náš příspěvek je cený právě protože my jsme pedagogové. My máme tu akademickou svobodu klást otázky, hledat argumenty a někdy také třeba nesouhlasit. Naší prací a naší koníčkem také je kriticky analyzovat evropský integrační proces. Přičemž, když říkám, že se k tomu přistupujeme kriticky, tak to myslím pozitivně. Jsme mediátoři, ve velmi konkrétní eh, oblasti. Pracujeme na univerzitách a jsme mediátory tedy směrem k lidem, kteří převezmou zodpovědnost za evropský projekt a budou budoucími, a jsou budoucími učiteli. Naším úkolem není informovat, nebož formovat, řekl bych. A tím tady chceme vytvořit důvěru na základě vědeckých argumentů. A proto tedy s veškerým respektem bych chtěl říci, že nemůžeme být součástí komunikačního programu, ale naše přirozené místo je velmi blízko všem programům, které se zabývají vzděláváním a univerzitou. Všichni naši odborníci jsou ochotní vést dialog a uvažovat o tom a radit. Jsme asi největší think tank na celém světě. A jsme přesvědčeni o tom, že evropská integrace je a musí být nejvíce fascinujícím posunem paradigmat v Evropě v posledních stoletích. A nyní mi dovolte stručně se věnovat ceně Žána Moneta. Od eh, té konference v roce 2007, kdy bylo zahájeno Life Long Learning, tak nám jde o to udílením této ceny podtrhnout především excelentnost v evropských studiích. Evropská komise požádala profesora Dla Roblese, který je předsedou eh, tedy ECSA pro, evropskou, eh, pro program Jean Monnet a nás, abychom navrhli tři zvláštní, eh, především tedy se vyznamenávající členy sítě Žána Moneta. Jsou to profesoři, kteří jsou obecně uznáváni jako vědečtí pracovníci a také za jejich širokou, široký příspěvek k vytváření a konsolidaci vzdělávacích struktur a sítí, které mají také trvalý efekt multiplikátoru pro evropskou integraci. A na 30. dubna našem posledním zasedání po celé řadě eh, tedy konzultací jsme sdělili tři jména Evropské komisi. Nicméně samozřejmě konečná, konečné rozhodnutí patřilo paní komisařce, čili to nebudu já, kdo vám řekne, že cenu získává ten na ten. Moc krát děkuji za pozornost. Well, ladies and gentlemen, as you know, Dámy a pánové, jak víte, společenství Jean Moneta se vyznačuje především akademickou excelentností a obrovským závazkem k evropským studiím. Nicméně kritéria pro cenu 2010 zacházejí dále než pouze akademická obec. Rozhodli jsme se cenu za rok 2010 udělit na základě pionýrské role, kterou sehrává když stolice, která vyhraje tuto cenu v evropských studiích průběhu velmi složitého přechodného období v jednom z novějších členských států. A na základě těchto kritérií je mi teď velkým potěšením vám sdělit, že cena Žana Moneta 2010 to, že tuto cenu dostává profesor Tibor Balankaj, Profesor Palanka. Tedy profesor Palanka je s ředitelem evropských studií a Centra pro vzdělávání eh, v, na Korvinově univerzitě v Budapešti. Toto je velmi uznané a na oblast eh, jak, v, jak výzkum, tak vzdělávání a děčí profesorovi Palankovi je opravdu hodně. V roce 1993, kdy byla zahájena akce Jean Moneta pro žádosti pro maďarských univerzit, byl okam, tak okamžitě byl jmenován, tedy dostal do stolici žádná moneta. A to není žádným velkým překvapením. Profesor Palanka je pionýrem této oblasti a učil o evropských společenstvích dávno před koncem studené války. Je dynamickým prezidentem Evrop- Maďarské asociace evropských studií a profesor Balankaj a program Jean Monnet se hráli důležitou roli v rozšiřování vyučování o evropské integraci na všechny maďarské univerzity a na všechny úrovně vzdělávání se od, od základních kurzů specializovaná studia přes doktoráty. Na začátku 90. let, kdy bylo pouze několik málo maďarských odborníků o, o evropské integraci. Nicméně nyní máme více než 250 profesorů a pedagogů, kteří učí o evropské integraci v celé Maďarsku. A myslím, že je potřeba říci, že všichni ti maďarští profesoři Žána Moneta sehráli důležitou roli v tom přistupovacím procesu, tak jako to udělali profesoři Žána Moneta v, celé, v řadě dalších novějších členských států. Proto bych chtěla tuto cenu věnovat celé řadě dynamických členů našich sítě v novějších členských státech a v současných kandidátských zemích. Pane profesore, vaše práce je význačným příkladem pro celou, pro celou tu komunitu Žána Moneta. Zároveň jste vytvořil uh, propojení mezi jednotlivými dimenzemi programu Žana Moneta. Kromě toho, že tedy máte tu stolici na Korvinově univerzitě, tak také jste učil na College of Europe, což je dalším eh, součástí koruny Žána Moneta. A také zastupujete tedy program Žána Moneta v Evropské radě univerzitní. A proto všechno tedy bych vás chtěla nyní zde pozvat na podium, abyste dostal hvězdu, která je symbolem roční, každoroční ceny Žána Moneta a je znamením uznání tohoto prestižního akademického, této prestižní akademické komunity. Of course, I am deeply moved and hard to say anything on this occasion. Tak při této příležitosti bych chtěl říct pár slov. A chtěl bych říct, že to rozhodnutí že projekt Žána Moneta byl od začátku rozšířen i na nové členské státy, tak to je historicky velmi důležité. Bylo důležité, že jsme mohli zahájit kurzy o evropské integraci tak abychom pomohli lidem se připravit na výzvy členství. Takže myslím, že nelze dost dobře nadnést eh, důležitost. A já doufám, že mi poděk- dovolíte poděkovat jménem všech členských států. Moc krát děkuji. That's not only French, it's Bulgarian. A merci, prosím, není pouze francouzské, ale i bulharský. once again köszönöm szépen, And... Tak já vám také moc krát děkuji, pane profesore. A dámy a pánové, tímto jsme ukončili tedy zahajovací část naší konference a nyní tedy bez dalšího spoždění bych chtěl vyzvat řečníky k té části o, inter, o institucionální rovnováze a interinstitucionální spolupráci, aby přišli sem za námi. Předseda tomu bude profesor Fausto de Quatros z Lisabonu a ten vám také představí všechny ostatní řečníky. Mimochodem není přestávka na kávu, není. Přejdeme rovnou dále.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 Austrálii.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 Dámy a pánové, začneme s prvním, s prvním zasedáním této konference. Dovolte mi pár úvodních poznámek. professors, may I have your attention? Vážení profesoři, začínáme, prosím, posaďte se. Comme j'ai dit, nous avons ouvert la première jak jsem říkal, zahájili jsme první zasedání této konference a já bych vás chtěl požádat, abyste mi dovolili pár úvodních připomínek. Jednak bych chtěl všechny pozdravit, paní komisařku Vasiliu, vážené členy Evropského parlamentu, vyslance a další diplomaty, kteří jsou tu mezi námi, a všechny další vážené kolegy, kteří přijeli ze všech koutů planety. A chtěl bych vám velice poděkovat za organizaci této konference, která bude mluvit o daných otázkách v této důležité chvíli. Lisabonská smlouva v podstatě znamená změnu Evropské unie, respektive skoro až založení nové Evropské unie. A podpořuje evropský integrační proces ve chvíli postupující globalizace a ve chvíli, která je nesnadná hlavně z finančního hlediska, jak tady říkal pan předseda Barroso. Nicméně chtěl bych vám znovu poděkovat eh, především panu předsedovi komise za jeho osobní účast eh, na organizaci této konference a zdá se mi vhodné říci, že tato konference jasně ukazuje, jak Evropská unie oceňuje služby, které program Žana Moneta Unii poskytuje. A e, snahu poskytnout tomuto programu ještě více nezávislosti a vitality. Já e, děkuji kolegyni e, za to, že mě pozvala, abych předsedal tomuto kulatému stolu a děkuji také za práci, kterou odvedla. Je pro mě ctí vám předsedat. Je tady spousta velice distingovaných osobností, které se už dlouho zabývají evropskou integrací. A teď něco více k otázkám, o kterých se tu bude jednat. celé smlouvě se mluví o institucionálních otázkách, respektive, pokud chcete tomu tak říkat, o reformě institucí nebo o institucionální rovnováze. To je eh, věc, kterou nebylo snadné vyjednat. Nicméně můžeme říci, že během přípravy ústavní smlouvy a později té reformované neboli Lisabonské smlouvy se ta otázka stala ještě složitější vzhledem eh, k rozšíření v letech 2004 a 2007, která výrazně změnily rovnováhu mezi velkými, středními a malými státy. Já si myslím, že tohle je v jádru debaty, která by měla proběhnout eh, v této části zasedání. Uvidíte. Potíž této otázky spočívá především, ale nejen, ve složení komise, změně eh, systému vážení hlasů na radě, způsobu výpočtu kvalifikované většiny, respektive blokovací menšiny, a potom o právním statutu vysoké představitelky pro zahraniční záležitosti. Ale já tady konec konců chci mluvit jen v úvodu takže nebudu nic říkat k jednotlivým otázkám, protože k tomu budeme mít jednotlivé řečníky. Ty řečníky už znáte. Z politického hlediska si tady vyslechneme pana Maroše Ševčoviče, místo předsedu Evropské komise pro meziinstituční vztahy, potom pana Richarda Korbeta, poradce kabinetu předsedy Evropské rady a také místo předsedu výboru pro interinstitucionální záležitosti. Potom za akademickou oblast tady bude mluvit pan Jirk Monar, předseda Evropského oddělení pro administrativní studie eh, College of Europe a také profesora na univerzitě Sussexu, paní eh, Luciu Serenu Rossi, ředitelku mezi Mezidepartementálního centra pro evropské komunitální právo a potom se tady vyslechneme pana Ferdinanda Ricardiho z Agence Europe. A já bych rovnou předal slovo panu Ševčovičovi, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, nejen eh, za to, že jste mi předal slovo, ale také za to, jak výborně jste vyslovil mé jméno. Já bych chtěl také poděkovat kolegyni Androle za to, že zorganizovala tuto konferenci a musím říct, že si opravdu velmi vážím toho, že zde tolik členů Evropského parlamentu, kolegů velvyslanců a tolik profesorů pozvalo, eh, přijalo toto pozvání, takže můžeme hovořit o Evropě, můžeme hovořit o tom, jak Evropská unie funguje a jak bude fungovat v budoucnosti v novém rámci, který nám poskytla Lisabonská smlouva. Vím, že už jste to určitě slyšeli několikrát, ale opravdu si velmi vážím toho, co dělají profesoři Žána Moneta v celém světě, tak aby rozšiřovali myšlenky evropské integrace. A vím, že je někdy složité vysvětlit, jak funguje Evropská unie, proč zde je a jaké výhody má pro Evropu a pro její občany. Řekl bych vlastně pro celý svět. Chtěl bych vám také moc krát poděkovat za to, že jste se rozhodli opravdu včas hovořit o tomto důležitém a zajímavém tématu. Interinstitucionální rovnováha, spolupráce mezi institucemi po Lisabonské smlouvě. Když mi, bylo nabídnu, když mi byla nabídnuta, nabídnuta tato práce místo předseda komise a zároveň interinstitucionální vztahy, tak mi bylo jasné, že to bude na jedné straně velká výzva, ale na druhé straně, že to bude velmi zajímavá práce, protože mi to dává příležitost opravdu velmi zblízka sledovat, jak instituce v Evropské unii fungují, jak spolupracují, jak spolu jednají. A teď v tomto okamžiku mohu také sledovat, jak se vytváří ten nový svět a jak se vytváří nové politické vlivy po Lisabonské smlouvě v Bruselu. Začnu tou institucí, u které dnes te, jsme dnes na návštěvě, tedy Evropským parlamentem. Je naprosto jasné, že e, kompetence Evropského parlamentu byly jasně zlepšeny, spolurozhodování se stalo obvyklým legislativním procesem a nyní více než 90 tedy všech předpisů bude schvalováno společně Radou a Evropským parlamentem. Což samozřejmě přivádí naprosto novou dynamiku do toho rozhodovacího procesu, schvalovacího procesu pro celou. To platí také pro oblasti, kde je poměrně jasné, že dojde k určitým kulturním změnám na straně všech současněných institucí. Zde mám na mysli nové oblasti spolurozhodování, například eh, zemědělství nebo celá oblast vnitra a justice. Kromě toho také Evropský parlament získal právo být plně a okamžitě informován o mezinárodních dohodách. A samozřejmě, a to všichni víme, že naprostá většina dohod, které budou uzavírány, si vyžaduje souhlas Evropského parlamentu, čili zase Evropský parlament i v této oblasti byl posílen a byla zlepšena jeho pozice. Myslím si, že Evropský parlament také naprosto jasně ukázal, a i symbolicky tedy, a zde mám na mysli to rozhodnutí o SWIFTu, že je připraven a ochoten plně využívat své nové kompetence. Že tedy je ochoten a připraven hrát tuto roli a brát ji opravdu vážně. Protože pokud tedy díky těmto novým, protože tedy parlament díky těmto novým pravomocem se dostává na stejnou úroveň jako rada. Já jsem vyjednavatelem komise pro novou interinstitucionální dohodu, pro nový interinstitucionální rámec mezi komisí a parlamentem a mým, a mým hlavním a jediným cílem je, aby parlament své nové, svoji novou roli začal plnit tak, jak to předpokládá Lisabonská smlouva a s takovým způsobem, aby se posílila komunitární metoda a interinstitucionální rovnováha. A nyní další eh, část zákonodárce, což je rada. Já jsem měl možnost sledovat, jak bude, jak rada funguje. Já zastupuji a budu mít možnost sledovat, já budu zastupovat komisi v Radě ministru pro obecné záležitosti. Jsou horizontální otázky a zároveň otázky přípravy evropských rad, evropských samitů, tedy jak jste, jste si všimli, že v poslední době jich máme poměrně hodně. A zde zase je vidět, že se dochází k určité nové dynamice. Jak to myslím? To je kvalifikovaná většina, hlasování kvalifikovanou většinou, tedy které se stalo obvyklým postupem. A já bych vám mohl říct, můžu, mohu říct, že když srovnám dynamiku v radě s tím, co jsem zažila v minulosti jako stálý zástupce Slovenska, v Koreperu po dobu pěti let, tak ta dynamika není úplně jiná. Nyní členské státy již nemají možnost se schovávat za své veto. Musí mít jasnější, silnější argumenty, musí být, argumentovat rychleji, musí být přesvědčivější, že to rozhodnutí tomu dojít musí, o to rozhodnutí jde. A proto jsem přesvědčen o tom, že až si rada úplně zvykne, až se plně seznámí s touto novou dynamikou své práce, tak jsem přesvědčen o tom, že to povede k lepšímu rozhodovacímu procesu a k rychlejšímu rozhodovacímu procesu v radě především tedy. Myslím si, že to je nutné z obou stran, jak z hlediska parlamentu, tak i z hlediska rady. Bude nutné projít postupným přizpůsobováním se tomu, jak obě části složky tedy toho legislativního procesu mohou postupovat tím obvyklým postupem, jak budou fungovat nové mechanismy koordinace a spolupráce, jak se budou nově hledat nutné kompromisy pro společná rozhodnutí to bude samozřejmě důležité pro budoucnost. A já jsem přesvědčen o tom, že tady je před námi několik velmi citlivých otázek a uvidíme, jak ta nová dynamika v obou částech toho legislativního procesu bude probíhat, především samozřejmě v diskuzi o rozpočtu. A nyní, když dovolíte, tak bych eh, hovořil o těch nových hráčích, o nových aktérech té interinstitucionální krajině, kterou nyní v Bruselu máme. Začnu Evropskou radou tedy. Jsem velmi rád, že pan Korbert bude hovořit po mně a, a opraví mě, pokud, bych něk, pokud řeknu něco špatně. Ale Evropská rada poprvé tedy se stává oficiální institucí, dostává trvalého předsedu a má svůj vlastní rozpočet. A ještě důležitější je, že Evropská rada také má opravdu hodně na práci. A chtěl bych říci, že ten nový formát, pouze tedy šéfové státu a vlád bez ministrů, bez eh, té agendy, která je navázána na budoucnost Evropské unie, tak to je takový nový impuls, nové posílení pro důležitost eh, práce Evropské rady. Já jsem si jist, že Evropská rada vždy hrála a bude do budoucna hrát zásadní roli pro Evropskou unii. A proto je velmi důležité, aby tato práce, tak jak je nyní a jak je teď, jak bude v budoucnu, bude respektovat komunitárního ducha, který je velmi důležitý pro Evropskou unii. Protože když žijeme v Evropské unii, tak pro nás je důležité nejenom to, jaká rozhodnutí jsou přijímána, ale také jak jsou přijímána. A já si myslím, že je to důležité pro nás, pro všechny. Musíme toto zohlednit. A nyní další nový faktor, který podle mého názoru bude stále důležitější v rozhodovacím procesu v Bruselu, tak to je zapojení národních parlamentů do celého procesu. Jak víte, od 1. prosince díky Lisabonské smlouvě komise zavedla ustanovení o mechanismu kontroly subsidiarity, který provádějí národní parlamenty. To znamená, že tedy všechny návrhy, které komise představí, předkládá, musí být kontrolovány podle subsidia, principu subsidiarity. Pokud návrh eh, komise eh, je potřeba zkontrolovat, zda opravdu na komise navrhuje, aby to rozhodnutí bylo přijato na správné úrovni. Je to opravdu Evropská unie, nebo by to měly být spíše národní parlamenty, kde by se ta věc vyřešila lépe a vhodněji? A já si myslím, že to povede k tomu, že více těch evropských témat, těch evropských diskuzí se přesune do národních eh, hlavních měst a zároveň si myslím, že budeme mít lepší zpětnou vazbu zase z hlavních měst směrem k evropským institucím, tak abychom věděli, jak děláme naši práci a jak hlavní města vidí naše legislativní návrhy. Také si myslím, že to povede ke zvýšení zájmu těch obvyklých slyšeních ministrů, kterými musí procházet, než přijedou na radu. Také si myslím, že díky těmto mechanismům budou ty instrukce, které, nebo doporučení, která ministři dostávají od svých národních parlamentů, než jdou na zasedání rady, tak si myslím, že to v budoucnu bude posledně podrobnější. Jak víte, národní parlamenty se již eh, účastnili poměrně intenzivní výměny informací s Evropskou komisí v minulosti. Ano, předseda Barroso a také moje předchůdkyně, místo předsedkyně Malström, zavedli takový konstruktivní dialog, kde se všechno posílalo to, co se poslalo Radě a Evropskému parlamentu, tak to se také poslalo národním parlamentům. A my jsme získávali stanoviska národních parlamentů, bylo nám řečeno, co si o to myslí, ale to nemělo žádné dopady na ten legislativní proces. A můžu vám říct, že poměrně často, z začátku jsme měli jenom pár stanovisek čas od času a nevím, potom už jsme jich měli třeba i 250, což ukazuje zájem národních parlamentů o to, aby byli více zapojeni do evropského legislativního procesu. Jejich zájem roste a já musím říct, že to vítám jako velmi pozitivní trend. Od no, okamžiku, kdy jsme zavedli ten mechanismus kontroly uh, subsidiarity a od okamžiku, kdy jsme začali posílat naše návrhy národním legislátorům, tak jsme zatím dostali letos tři negativní stanoviska od Evropského parlamentu, již podle toho nového postupu mechanismu kontroly subsidiarity a šest pozitivních stanovisek. A já jsem si jist, že to číslo ještě poroste, protože jsem měl kontakty se zástupci parlamentů Štokholmu, tedy z předsedy parlamentu a je vidět, že e, se parlamenty národní stále více zajímají o to, co se děje v Bruselu. Čili si musíme uvědomit, že národní parlamenty jsou novými partneři v legislativním procesu v Bruselu. Samozřejmě nesmím zapomenout na, výbě- na výbor regionů, protože i ten dostal nové pravomoci podle Lisabonské smlouvy a mají právo se vy, vy tedy se vyjadřovat k oblastem, kde musí být konzultování, těch je více. A nyní taková jedna nová vrstva naší demokratické konstrukce, kterou zde máme. Já jsem zatím hovořil o reprezentativní demokracii, tedy to Evropský parlament a národní parlamenty. A nyní díky Lisabonské smlouvě máme takovou novou vrstvu, je to účastenská, řekl bych, demokracie, to je zastoupeno občany a občanskou společností a já bych, já, mě bude potěšením komisi a později parlamentu a radě představit návrh na iniciativu Evropské občanské iniciativy, ty milion občanů z jednotlivých členských států může vypracovat agendu pro Evropskou, může navrhnout agendu pro Evropskou unii. A může říct si, jak tedy dále s Evropskou unii, zda to je příliš složité pro občany, či není. A já musím říct, že můj pocit, který se opírá o obrovský zájem, se kterým se tato iniciativa sešla v, Evropském parlament, v Evropském parlamentu a v evropských politických stranách, a ta možnost tedy online sbírat pod signatáře všech iniciativ, projektů, tak když si poslechnu tu podporu, pro kterou jsem tady zaznamenal, tak si myslím, že to bude nástroj velmi široce ušívaný, který povede k politické mobilizaci, pokud to bude nutné, v reakcích na vypracovanou agendu v Bruselu. Samozřejmě občanská společnost se snaží se v využít ten, ten, ten známý článek 11 Lisabonské smlouvy, aby, byla, aby se více účastnili diskuzí o budoucnosti v Evropě a my zatím tady používáme nejlepší kanály, tedy evropský, těch kontakty Evropského hospodářského sociálního výboru pro tedy kontakty s um, občanskou společností. Dále budou mít takového nového hráče, a to je ta služba pro zahraniční činnost. A já musím říct, že velmi dobře spolupracujeme s baronkou Eštnovou, s radou, s parlamentem, probíhají další diskuze a já doufám, že již brzy budeme mít profesionální evropskou diplomatickou službu funkční, protože to potřebujeme proto, abychom hovořili jedním hlasem, abychom zlepšili koherentnost a abychom mohli podporovat, prosazovat evropské zájmy v zahraničí. A my na tom pracujeme opravdu tvrdě a jsem si jist, že dosáhneme pozitivních výsledků. Já jsem vám nyní tedy popsal, jak vypadá ta struktura a z interinstitucionálního eh, života v Bruselu a zapomněl jsem na jednu instituci a to je komise. Takže jaká je nyní role komise v této nové hm, situaci? Myslím, že je naprosto jasné, že i přesto, že máme více hráčů, i přesto, že někteří hráči sehrávají důležitější roli v budoucnu, tak i přesto komise zůstává pohonem Unie a musí zůstat nejsilnějším zástupcem komunitární metody a také samozřejmě tedy strážkyní smluv. Právo legislativní iniciativy musí a bude být využíváno tak, abychom se dostali z krize, abychom se vrátili k prosperitě a je velmi jasné, že použijeme všechny přístup, veškerou, veškeré, veškerou moc, kterou máme, abychom zlepšili Eh, řízení věcí veřejných, zprávu věcí veřejných a abychom dále rozšiřovali náš jednotný trh. Většina výzev bude vyřešena v rámci strategie EU 20, 2020 a také v rámci pravidel paktu stabilitu, stability a růstu, protože potřebuje pozitivní vývoj oběma směry. Komise bude fungovat v prostředí, které před ní klade více výzev, jak už jsem říkal, bude zde více hráčů, silnějších hráčů a komise tedy bude muset eh, v moudře využívat své nejsilnější nástroje, jako, jak už jsem říkal, jsou ty legislativní iniciativy nebo naprosto nenapadnutelné technické vědění, odborné znalosti, které umožňují komisi, to, že je asi pravděpodobně jediným, jedinou institucí v Evropě, která vám může poskytnout celkový, opravdu úplný obrázek o konkrétních otázkách v Evropě. Myslím, že žádná jiná instituce v Evropě neexistuje, pouze komise zde v Bruselu. Komise to dělá opravdu velmi dobře. Všichni si toho váží a myslím, že musíme využívat tyto naše odborné znalosti více než kdy jindy. Komise je a i nadále zůstane největším, nejsilnějším zástupcem evropských zájmů. Komise musí jako jeden ze svých nejsilnějších nástrojů používat respekt a tedy dosáhnout respekt, respekt který má aký komunitér a, a komunitární právo. Nacházíme se tedy v situaci, kdy mezi institucemi to je více diversifikované a ale všichni máme jednu věc společnou, a sice přejeme si lepší, demokratičtější a více konkurenceschopnou Evropu, Evropskou unii, která bude více respektována celosvětově. A i přesto, že diskuze mezi institucemi někdy jsou takové trošku složité, tak eh, přesto si myslím, že je naprosto jasné, že instituce a ev- v Evropské unii pracují nejlépe, když jednáme společně. A to je zakotveno v DNA, tedy to je zakotveno v základě všech našich institucí. Tak to prostě jednat musíme. A závěrem mi dovolte říci, že jsem přesvědčen o tom, že tento nový rámec, tedy Lisabonská smlouva, v nám v Evropské unii umožní používat nové kompetence, které instituce mají, a to pro dobro Evropské unie a jejich občanů. Děkuji. Já vám děkuji, pane Ševčoviči. Doufám, že i teď jsem to vyslovil správně. A tak dám slovo panu Richardu Corbettovi také k té politické perspektivě. Prosím. Děkuji. A děkuji vám za to, že jste mě pozvali na tuto konferenci. Pan de Quadras a jeho úvodní připomínky se vztahovaly na Lisabonskou smlouvu jakožto opětovné založení Evropské unie nové unie, která nahradí tu starou. To je samozřejmě pravda z právního hlediska. Nicméně z politického hlediska to já raději vidím jakožto vývoj, jakožto další krok z mnoha, které proběhly v posledních eh, desetiletích eh, s úspěšným reformováním smluv a struktury institucí skrze Maastrichtskou smlouvu, Amsterdamskou smlouvu, smlouvu z Nice a teď smlouvu Lisabonskou. Já o tom tedy mluvím jakožto o takovém postupném vývoji. Rozhodně alespoň z institučního hlediska, protože Lisabonská smlouva ve skutečnosti neudělala žádné radikální změny eh, v pravomocích Evropské unie. úkoly Evropské unie a pravomoci se nějak výrazně nezvýšily, nezvětšily. Co se změnilo, je způsob, jakým využíváme pravomocí, které Evropská unie má skrze instituční strukturu a relevantní pravomoce jednotlivých institucí. To jsou věci, které byly Lisabonskou smlouvou zreformovány. A to v zásadě s dvojím cílem. Větší efektivita a větší demokracie. Možná jakožto příklad toho, proč tomu říkám postupný vývoj a také vzhledem tomu, že se nacházíme v budově Evropského parlamentu. Když se podíváte ehm, na celou věc z dlouhodobé perspektivy, tak jasně uvidíte, že Evropský parlament, co se týká zákonodárské role, byl čistě poradním orgánem. Až do Maastrichtské smlouvy, která zavedla spolurozhodovací proceduru jen pro několik článků smlouvy. Ta procedura byla tehdy dost omezená. Potom se ve prospěch parlamentu změnila Amsterdamskou smlouvou, rozšířil se, rozšířily se pravomoci parlamentu, ještě více se rozšířily smlouvou z NIS, no a Lisabonská smlouva teď dává parlamentu pravomoci v podstatě ve všech legislativních oblastech, kde je teď spolurozhodovacím orgánem s radou. A je to věc, ke které došlo postupně. A to tež eh, s pravomocí parlamentu eh, pro ratifikování mezinárodních smluv. Eh, začalo to u asociačních dohod a přístupových smluv a potom byly učiněny postupné změny v evropských smlouvách a pravomoc parlamentu se v této oblasti také zvětšovala a teď v podstatě každá smlouva, každá mezinárodní dohoda, kterou Evropská unie podepíše a která má nějaký význam, musí být schválena Evropským parlamentem, aby mohla být později ratifikována. A tento postupný vývoj vidíme i na komisi. A na tom, eh, do jaké míry zodpovídá Evropskému parlamentu, protože původně smlouvy je eh, komise jmenována národními vládami na celý mandát. A postupně potom Maastrichtská smlouva, Amsterdamská smlouva, Lisabonská smlouva toto změnily. Takže teď máme komisi, která je jmenována na pět let, stejně jako Evropský parlament. Ty mandáty se překrývají a parlament má teď právo potvrdit jmenování komise hlasováním, vyslovením důvěry, protože původně byl parlament jen konzultován, co se týkalo výběru předsedy komise. Potom byla smlouva změněna na to, že parlament musel potvrdit výběr předsedy. A teď eh, Lisabonské smlouvě se říká, že parlament volí předsedu komise. Předsedu který se mimochodem také měnil skrze jednotlivé smlouvy a teď má právo distribuovat portfolia, případně i měnit eh, uprostřed mandátu a bude-li to nutné, může také propustit člena komise. Takže toto jsou různé změny, které Lisabonská smlouva zatím dovršila. Říkám zatím, ještě uvidíme, jak se to vyvine při příští revizi smlouvy. Ale věc, na kterou by se chtěl soustředit, je Evropská rada. Jak říkal pan Ševčovič, je to teď instituce sama o sobě, podle smlouvy, což má určité důsledky. Ona teď musí schvalovat zápis ze svého jednání, má svůj vlastní rozpočet a jednací řád, který si můžete přečíst na webových stránkách Evropské rady, což eh, změnilo fungování rady a institucionalizovalo ji. Jak říkal pan Ševčovič, už eh, tam nejsou různí ministři zahraničí, ale Catherine Ashtonová, která je vysokou představitelkou zahraniční politiky Unie, což by mělo zajistit eh, lepší koherenci a lepší způsob fungování. Ovšem největší změna, největší změna proběhla, co se týká předsedání radě. Samozřejmě, že jsme vždy měli předsedu Evropské rady. Takže, co se změnilo? Máme tady tři drobné změny. Sice drobné, ale dohromady je to velká změna a nová situace. Ta první změna se týká kontinuity, protože v minulosti se předsednictví měnilo na každém druhém nebo třetím zasedání, to znamená každých šest měsíců. za dva letý mandát nebo pětiletý mandát máte větší kontinuitu, můžete lépe budovat vztahy, víte, kdy je vhodné něco projednat a kdy se něco nesmí uspěchat, protože už vám končí mandát. Zajistuje to také větší kontinuitu ve vnějších vztazích, když máte samity se třetími zeměmi nebo se skupinami třetích zemí, jako třeba Eurolak minulý týden tam museli ostatní jednat vždy s novým premiérem. Kdežto teď se zajistila kontinuita. Takže to je ta první změna. Druhá změna. Hlavy vlád a států na Evropské radě mohou rozhodnout, koho si přejí, aby předsedal jejich setkáním a aby je zastupoval. Ten starý systém automatické rotace znamenal, že neměli na výběr. A to ani v případě, že nový předseda byl někdo, komu třeba některé hlavy e, států nedůvěřovaly. Nebo když to byl někdo, kdo měl uprostřed svého mandátu kandidovat do voleb ve své zemi a nebylo jisté, že bude znovu zvolen. A tohle je všechno pryč. Teď mohou vybrat někoho, kdo nebude mít takovéto potíže ale když někoho takového vyberou, znamená to také, že mu projeví značnou důvěru, dají mu politický mandát pro tento post. No a třetí změna spočívá v tom, že tato osoba přijímá tu práci v podstatě na plný úvazek a ne na částečný, protože předchozí držitelé těchto postů museli také vést národní vládu, což samozřejmě zabíralo 80 až 90 jejich času. A tím, že tam teď někdo bude na plný úvazek, se zase umožňuje udržovat přímé vztahy se všemi 27 hlavami států či vlád, kteří zasedají na radě, jednat s nimi pravidelně, připravovat setkání, mít na ně čas. A to je také velká změna. Tyto tři změny dohromady by měly Evropskou radu učinit efektivnější. A potom, a to je také velká otázka, obzvláště mezi akademiky, posiluje to inter mezivládní aspekt Unie, nebo ne? Jenomže tam máte dva aspekty. Mezivládní povaha Evropské unie je skutečností. A aby Evropa fungovala, musí fungovat i tento její aspekt. A za druhé, Evropská rada je svým způsobem místo, kde se projevují všechny tyto různé aspekty. I komise je součástí Evropské rady. To je místo, kde se koordinují jak národní, tak evropské politiky. A když máte předsedu rady, který se nesnaží nějak podrývat tu komunitární metodu, metodu ale naopak, jakožto předseda si naopak přeje tuto metodu posílit. Nejde tam o nějaký boj rady proti komisi nebo jiným institucím. Samozřejmě, že když se sestavovala smlouva, tak eh, tam byly různé názory, různé koncepce. A proto obsahuje smlouva eh, tak málo detailů, které by definovaly tuto roli. Někteří měli pocit, že se to bude budovat na modelu francouzské páté republiky, že budete mít skutečného prezidenta Evropy a že předseda komise bude v podstatě něco jako premiér ve francouzské páté republice. To znamená, že se bude zabývat jen vnitřními otázkami a v důležitých otázkách bude ustupovat prezidentovi. Jiní měli pocit, že to bude naopak. Že to v podstatě jen zajistí kontinuitu předsedání. Předseda Van Rompuy to řekl velmi jasně. Řekl, já nejsem ani prezident v tom smyslu francouzské páté republiky, ani nejsem jen pouhý předseda rady. Na nedávné tiskové konferenci ho eh, jeden z novinářů obvinil, že je pouhým pozorovatelem a další mu řekl, že zorganizoval určitý puč, tak on řekl ne, nejsem ani pozorovatel, ani diktátor. Já jsem takový zprostředkovatel. A když vezmete v úvahu, že předsedá jediné evropské instituci, která funguje na základě konsensu, to znamená, že 27 hlav států a vlád 27 lidí, kteří vychází často čistě z národního kontextu a jsou zvyklí prosazovat svůj názor, tak to není vůbec snadné. Schopnost zajistit, že tolik lidí se dohodne s tak různými názory, to není snadné a právě v tomhle spočívá práce předsedy rady. Samozřejmě, že také hodně závisí na vztazích s ostatními institucemi a o tom smlouva nemluví. On musí tyto vztahy budovat. Musí se pravidelně setkávat s předsedy dalších institucí a možná, že mluvím už dlouho, ale možná bylo docela zajímavé projít tady rychle těchto pár bodů, jestli dovolíte, pane předsedo. Jednak je tady vztah s baronkou Ashtonovou. Tam není problém. Tam je rozdíl jen v úrovni, jako mezi, řekněme, premiérem a ministrem zahraničí. Když máte nějaké vnější zasedání na ministerské úrovni, je tam baronka Aštonová. Pokud je to na úrovni prezidentů nebo premiéru, tak je tam pan Van Rompuy. Vztahy eh, s předsedou komise. No, tam je to nevyhnutelně citlivější. Veřejné mínění a třetí země často nechápou jasně, jaký je rozdíl mezi předsedou Evropské rady a předsedou komise. Oba sedí v Bruselu vnější zastoupení oba zastupují Unii, každý ve své vlastní sféře a není vždy úplně jasné, kde je mezi nimi hranice. Všem paradoxně, stejně jako na úrovni baronky Aštnové, jsme sloučili vnější zastoupení, dali jsme dohromady to, co dříve zastupoval pan Patton a to, co dříve zastupoval pan Solana to teď dělá baronka Aštnová, ovšem na druhé straně, na té vyšší úrovni, jsme ten rozdíl zdůraznili a jsem si jisté, že za pár let dojde k další diskuzi o tom, jak sloučit tyto dvě funkce. Ale zatím musíme zajistit fungování tohoto systému, takže tito dva předsedové si velmi dobře uvědomují, že musí spolupracovat, že nesmí bojovat eh, o pravomoce a proto se každý týden setkávají, většinou každé pondělí, spolu snídají, probírají situaci, vědí, jak ten systém funguje a vědí, že musí zajistit, že bude fungovat hladce. Vztah s parlamentem. Jediná povinnost podle smlouvy je po každém zasedání Evropské rady podat zprávu Evropskému parlamentu, to znamená 4-5 krát ročně. On to chtěl doplnit, což také učinil, setkává se s politickými skupinami, s lídry politických skupin. A já vás mohu, já vás mohu ujistit, že parlament minulý týden přijal návrh předsedy Van Rompuje, že bude briefovat eh, vůdce všech politických skupin hned po Evropském summitu, hned ten večer, kdy summit skončí, aby měli okamžitě informace o tom, co se stalo. Vnímá toto jakožto velmi důležité, ty vztahy s parlamentem, nicméně nechce nahrazovat předsedu komise. Předseda komise má s parlamentem mnohem intenzivnější vztah, protože je to exekutivní síla, která je volena parlamentem, potvrzována parlamentem a parlament ho může odvolat. Komise předkládá návrhy legislativy a rozpočtu parlamentu, kdežto předseda Evropské rady nic takového nedělá, takže tam je ten vztah trochu jiný na závěr, jak je to eh, se vztahy s těmi rotujícími předsednictvími. No, To rotující předsednictví teď bude vypadat jinak. Španělské předsednictví bylo svým způsobem poslední z toho starého systému. Od teď už nebude před premiér rotujícího předsednictví předsedat radě a zahraniční ministr už nebude předsedat radě pro zahraniční záležitosti ani nebude zastupovat Evropskou unii ve světě v otázkách společné zahraniční a bezpečnostní politiky, protože to je teď pole baronky Aštnové. A vyslanectví země, která má rotující předsednictví, nebudou koordinovat ambasády e, v třetích zemích, protože to budou teď zajišťovat e, ambasády Unie, jakmile ta diplomatická zahraniční služba bude fungovat. Takže rotující předsednictví bude v podstatě jen předsedat těm jednotlivým sektorovým radám, já nevím, přepravě, zemědělství a tak dále, když se bude jednat o legislativě společně s Evropským parlamentem. Takže předsednictví, rotující předsednictví už nebude mít stejnou roli jako dříve. Samozřejmě, že i dříve to nikdy nebyly předsedové Unie, i když se tak rádi říkali. Byly to předsedové jedné z institucí, jen na šest měsíců měli přesně stanovený program a žádné další pravomoci. V podstatě jen předsedali zasedáním. Když to teď budou mít ještě o něco méně důležitou roli. Což je věc, na kterou si hodně lidí ještě nezvyklo. A já myslím, že mnoho národních vlád možná zapomněli na to, co přesně stojí v té smlouvě, kterou před pár lety podepsali, nebo ji možná podepsala předchozí vláda. A myslím si, že uvidíme, že ta rotující předsednictví i teď budou chtít hrát důležitou roli a budou se snažit najít něco, co by mohli dělat, aby, aby měli určitou důležitost. Takže to bude možná takový delikátní, taková delikátní záležitost, která se bude muset nějak vyřešit. A pane předsedo, já se omlouvám, že jsem mluvil příliš dlouho, a chtěl jsem promluvit o tom nedávném vývoji, jak už jsem říkal, evoluce a ne revoluce, ale v každém případě je to krok vpřed pro fungování Evropské unie, jak z hlediska efektivity, tak demokratického fungování. Děkuji. Nous avons écouté euh, des Vyslechli jsme si velmi jasná obsažná expoze, přestože jejich obsah k politické perspektivě byl odlišný. A teď přejdeme na akademickou perspektivu. A já dám nejdříve slovo panu Jergu Monarovi. Um, Moc krát děkuji, vážení členové Evropské komise, vážení kolegové. Je mi velkou ctí a potěšením, že s vámi dnes mohu hovořit o interinstitucionální rovnováze. Chtěl bych poděkovat především paní de Cruz za pozvání, které jsem pos- přijal s, velkou, s velkým potěšením. Já zde použiji PowerPointovou prezentaci na podporu toho, co, o čem chci hovořit a já ne, to nemohu sám ovlivňovat, takže budu muset vysílat signály, takže se budu, omlouvám už předem za ta přerušení. Takže první slide. Za prvé bych chtěl vysvětlit ten pojem institucionální rovnováhy. Je to za prvé institucionální rovnováha jako, jako tedy ústavní princip Evropské unie, kdy hovoříme o tom, že smlouva definuje rozdělení pravomocí mezi institucemi. A takto, tedy pokud takto chápeme institucionální rovnováhu, tak to vlastně vypracoval Evropský soudní dvůr v celé řadě případů a začínal už vlastně už v 50. letech případ eh, 956 Mahony, což je vlastně koncepce, která znamená, že je potřeba chránit ty pravomoce institucí tak, jak jsou zadefinovány ve smlouvě. Na druhé straně ale zde máme zase tu koncepci institucionální rovnováhy, která se často používá v literatuře, především tedy v politické, politických vědách, a to je institucionální rovnováha jako vztah sil mezi institucemi. A zde v této kontextu, v tomto souvislosti se, sou, se soustředíme především na ty relativní moc či pravomoci v kontextu Evropské unie. A zde to je spíše dynamická koncepce, protože ty vztahy silové mezi institucemi se mění. Dost zásadně se změnily od 50. let. A já ve své prezentaci se budu věnovat právě této druhé koncepci tedy vztahu mezi silou, mezi mocí a mezi pravomocemi a podíváme se na to, co se změnilo sabonskou smlouvou a jaké asi bude mít tato dopady. Tak další slide, prosím. Už bylo řečeno, tedy komisař Ševkovič, Ševčovič o tom hovořil, že věci se změnily naprosto jasně Lisabonskou smlouvou a i Richard Corbett hovořil o mm, tom rozvoji od začátku celé té evropské konstrukce a vlastně do 70. let, do okamžiku, kdy tedy byl, kdy Evropský parlament dostal své první, svoji první rozpočtovou pravomoc, tak v podstatě to byl bipolární systém. A i když se podíváte na staré učebnice, v, my máme staré kopie učebnic v College, v College of Europe o Evropském společenství, tak tam ten pojem institucionální rovnováha se používal mezi komisí a radou. Tak se to mi myslelo. A teprve později se Evropský parlament dostal do celého toho systému a od 70. let minulého století hovoříme o tripolárním systému, tedy Evropský parlament, komise a rada. Já, jsem, já bych Evropský parlament dal asi na vrchol toho trojuhelníku, což je také tribut eh, našim dnešním uh, hostitelům. A nyní po Lisabonské smlouvě tedy se dostáváme k takovému hybridnímu kvadripolárnímu systému, jak tomu já říkám. Další slide tedy. Zde máme tedy v podstatě Evropskou radu, tak jak to bylo zrovna vysvětleno, která se dostává do, tedy do toho systému z právnického a institucionálního hlediska jako plně vyvinutá instituce. možnosti přijímat některá právně závazná rozhodnutí, přičemž Evropská rada také je, také podléhá některým ústavním principům a pravidlům. Nevím, jestli třeba zde nezazní ještě později otázka o transparentnosti Evropské rady a o jejich jednáních, tak to by například teď mohlo být napadnuto před Evropským soudním dvorem. Čili z tohoto hlediska je to úplně něco jiného. A v tom spodním trojuhelníku tohoto kvadripolárního systému vidíte takovou novinku, což je místo předsedkyně Evropské komise lomeno vysoká zástupkyně. Já se nejdřív teď budu hovořit o tom, že to je místo předsedkyně, místo předsednictví komise tedy to je velká změna, je to takový podstrojuhelník moci, který se vytvořil a který se vytvořil kolem tohoto nového místa. A není to pouze nějaká nová funkce, která byla vytvořena, nejbrž. bude to administrativně podpořeno tím, tou právě tou zahraniční službou evropskou. A teď, když se na to podíváte, když se podíváte na ustanovení smlouvy, tak tam více či méně jasně jsou definovány vztahy, silové vztahy mezi institucemi, které se objevují v tom diagramu teď, řekl bych. Nicméně nejméně definovaný vztah ve smlouvě je vztah mezi Evropským parlamentem a Evropskou radou. Tam není žádná hierarchie, není tam přímá forma interakce, kromě těch briefingů, tedy nebo těm poskytování informací, čili to je taková poměrně zajímavá věc z hlediska ústavního, což se většinou v národních ústavách neobjevuje. Tak to je jenom, abych na to upozornila. Další slide, prosím, děkuji. Institucionální rovnováha. Tedy já tím rychle projdu, i když toto prosím, kdybyste to mohli odkliknout. Ano, děkuji. Můžeme rozlišovat tedy šest dimenzí institucionální rovnováhy. Za prvé hlediska ústavního postavení, to je otázka autonomie institucionální, potom možnosti změnit eh, smlouv, smlouvu, rozpočtové eh, pravomoci a hlavní úkoly. Ale vidíte, že moje číslování, že to číslování mi až tak úplně nevyšlo, takže za druhé to jsou politické eh, iniciace, to jsou tedy pravomoci politického programování, právo legislativní iniciativy a tak dále. Za třetí rozhodování, čili to je otázka pravomoci primární legislativy a rozpočtových a rozpočtových pravomocí. Dále čtvrka, to je implementace, tedy jaké pravomoci má instituce v souvislosti s implementací rozhodnutí, přijatých rozhodnutí, a to včetně implementace a tedy kontroly implementace členských států. Dále, za páté, institucionální síla či moc, což znamená, že změny nebo ta rozhodnutí jednotlivých institucí budou mít samozřejmě vliv na ty vztahy mezi nimi. A konečně, a zde hovořím především o tom společném, tom obvyklém pochopení, tak to je veřejná viditelnost, protože instituce, které jsou viditelnější pro veřejnost a pro mezinárodní vztahy, tak mohou zvýšit svůj vliv právě díky této zvýšené viditelnosti v očích třeba veřejnosti či zahraničních partnerů. Tak a nyní projdeme tyto jednotlivé dimenze, aniž bychom se puštili příliš do detailů. Za prvé, změny rovnováhy v té ústavní postavení. To je, myslím, poměrně jasné, že parlament vychází z těch změn v Lisabonské smlouvě s posílenou rolí, se zlepšenou pozicí a to, jak co se týče využívání těch eh, mostů ve smlouvě, tak i třeba rozpočtů, rozpočtu, ale i dalších eh, ustanovení o flexibilitě, například eh, rozšíření příslušnosti v oblasti trestní justice v Unii. Dále má také zvýšenou roli při zahajování zlepšené či intenzivní spolupráce a dále se jeho pozice také byla posílena, co se týče jmenování komise. A konečně má dnes také plné, plnou tedy rozpočtovou pravomoc. Čili myslím, že z hlediska Evropského parlamentu došlo k obrovskému zlepšení, velké změně. a parlament tedy není více než kdy předtím je faktorem v těch systemických změnách v Evropské unii, protože aspekty, které jsem zmiňovala, jako jsou ty přechodní, přechody, propojení a tak dále, to je nejdůležitější. Parlament tedy nyní má větší možnosti přímo ovlivňovat systematické, systemické změny v Evropské unii. Komise má, myslím, takovou, řekl bych, oslabenější roli, protože má silnější parlament a Evropskou radu také silnější. Myslím si, že vysoký zástupce plus tedy místo předsednictví komise to trošku podrývá institucionální autonomii a homogenitu Evropské komise jako takové. Svým způsobem rada tedy má místo v kolegiu komisařů, což mně připadá, jako, že je to relativní oslabení komise. Radu z ústavního hlediska, myslím, můžeme považovat za nezměněnou, přestože je tam vlastně silnější Evropská rada. A Evropská rada tam má jasně silnější pozici. Už je to vlastně teď vlastní instituce, která může schvalovat právně závazná rozhodnutí a může také eh, tady vlastně propustit eh, vysokého zástupce, což je obrovská změna, asi největší. Další slide. To jsou změny rovnováhy v eh, hlediska polité, iniciativy politické. Zde Evropský parlament zase nejvíce získal tou změnou Lisabonské smlouvy. Nepřímo, protože došlo k celkovému posílení pozice Evropské, kom, Evropského parlamentu. Komise nabídla parlamentu posílený dialog o legislativních návrzích a nové závazky ze strany komise, které se týkají spolupráce právě s legislativními mm, iniciativami Evropského parlamentu. O tom se ještě teprve vyjednává, uvažuje, ale vím, že předpokládám, že parlament z toho parlament předpokládá, že z toho dostane poměrně hodně, tak jak eh, předseda v podstatě předseda komise to slíbil. Čili parlament jednoznačně zde vyhrává. Komise si myslím, že je oslabená, protože exkluzivní iniciativní právo, a to uvidíme, do jaké míry k tomu dojde, tak to bude podrýváno vlastně tou iniciativou občanů, čili komise může být eh, donucená touto občanskou iniciativou předložit iniciat- tady návrh, který vlastně původně předkládat nechtěla, čili Zase je to věc, nicméně, která byla zabudována do původního komunitárního systému. A další věc, došlo k komunitarizaci tady pilířů, tedy té policejní a, a trestní spolupráce a, a justiční spolupráce věcech trestních. Tady jednoho pilíře tedy tam dochází k obecně k posunutí na komunitární úroveň a tam vlastně nebyl Není, není zde uh, exkluzivní legislativní pravomoc komise, protože zde si mohou tak jednat i členské státy. Komise může být i zablokována díky subsidiaritě a těm kontrolním nástrojům národních parlamentů. O tom už se hovořilo, já nepůjdu do detailů. A konečně právo komise předkládat návrhy radě, ta je, to je teď eh, nahraženo, nahrazeno podporovat návrhy vysoké, vysokého zástupce. A to si myslím, že došlo ke snížení toho, té autonomie iniciativy komise. Rada pozice nezměna, Evropská rada jasně posílená komise, pozice, protože když se podíváte podrobně na text eh, smlouvy, tak je to tam silněji nyní řečeno tedy ta role Evropské rady pro strategickou orientaci Například co se týče CFSP, tedy společné zahraniční a bezpečnostní politiky, tak to je definice strategických zájmů. To bylo přidáno, ty strategické zájmy tam byly přidány, předtím se hovořilo o hlavních principech a pokynech. A jinak co se týče oblasti svobody, bezpečnosti a práva, tak, což je vlastně nejvíce rostoucí oblast, tak v článku 68 se na, smlouvy se naprosto jasně říká, že pokyny pro legislativní a operativní plánování musí být definovány Evropskou radou. Máme stokholmský program, který byl schválen v prosinci, 82 stránek cílů. Čili si uvědomte, kolik eh, prostoru manevrovacího tam zůstává pro, Evro, pro radu ze strany Evropské rady. Dále, rozhodovací proces. Evropský parlament samozřejmě zde naprosto jasně také vyhrává došlo k rozšíření spolurozhodovacího procesu, to už bylo řečeno, nový právní základ, spolurozhodování také s radou v rozpočtovém postupu, což je velmi důležité a určitě to povede ke změnám. Komise je oslabená, protože bylo rozšířeno spolurozhodování, což znamená, že 40 dalších oblastí, kde Evropský parlament se může snažit přímo o dohody, o kompromisy s radou což snižuje vlastně eh, vliv komise na další eh, osud svých iniciativ. iniciativ. Rada je podle mého názoru oslabená, protože musí spolu rozhodovat s parlamentem v celé řadě těch nových oblastí, těch obvyklých eh, postupů a v rámci rozpočtového postupu také. A sice konečné rozhodnutí o, a také ztratil konečné rozhodnutí o povinných výdajích. Rada, jak bylo jasně řečeno, může se rozhodovat není rychleji, což je vlastně rozšíření této toho roz, no, hlasování kvalifikovanou většinou. Nicméně hlasování kvalifikovanou většinou zároveň také znamená, že jak komise, tak parlament se mohou pokusit více ovlivňovat dění v radě, čili už to není, to není bezpodmížně posílení rady, které se zaznamenáváme. Evropská rada si myslím, že také eh, z vyhrála nebo získala, a to i na z té legislativní stránky, protože máme tam přidány ty spolupráce policejní a, a trestní spolupráce, kdy může Evropská rada mít tedy přímý dopad na legislativní postupy. Čili pokud členské státy využijí tu, tu záchranou brzdu v této oblasti, tak to bude Evropská rada, rada, která bude požádána, aby nalezla řešení. A dokud Evropská rada o tom jedná, tak legislativní postup je pozastaven. A teprve po té, co se Evropská rada rozhodla, tak potom dojde, potom se zase pokračuje a samozřejmě dění v Evropské radě bude mít na to vliv. Ale také máme krizové možnosti rozhodnutí, kde tedy Evropská rada může mít, eh, se může setchá, scházet tak, aby zreagovala na, na mezinárodní dění, což znamená, že šéfové státu a se sejdou podle tohoto postupu a mohou rozhodovat o současných eh, třeba otázkách krize a podobně. To je teď nově zakotveno také ve smlouvě. Takže i zde vlastně další možnost rozhodovací, která je výslovně zakotvena pro Evropskou radu v Lisabonské smlouvě. Další slide už máme, ano, už jste předpokládali, už to řeknu, změny v rovnováze, co se týče implementace zde. Evropský parlament opět získává nesmíme to samozřejmě podceňovat, možnost odmítnout legislativní implementační akty komise podle legislativní delegace, tedy podle delegace legislativních pravomocí, čili může zde parlament to zablokovat za předpokladu, že byly komisi předány pravomoci a má spolurozhodování o regulačních o předpisech týkajících se kontroly komise a její exekutivní implementace. Čili teď je to formálně zakotveno ve smlouvě a bude to posíleno, bude posílena kontrola z implementace strany Evropského parlamentu. Čili komise zde je také posílena, protože má nový systém té legislativní delegace, což pravděpodobně, i když samozřejmě na těch dohodách se ještě vědná v tomto kontextu, ale pravděpodobně bude komise tedy budou méně ty národní odborníci a komitologie budou méně kontrolovat implementační předpisy. Myslím, že regulatorní a správní výbory podstatě asi zaniknou, nicméně to uvidíme. Podle mého názoru nicméně se to ubírá tímto směrem a já si myslím, že komise tedy vlastně zde získá více autonomie. Komise také získává právo zahájit postupy kvůli porušení smlouvy proti členským státům podle, bývalých, podle bývalé tedy kapitoly 6. A to se týká dohledu nad implementací komise v minulosti, tedy na, dohledu komise nad implementací v členských státech a nyní komise tedy to může zahájit ve více oblastech. Rada je oslabená, protože více než předtím musí, kontrolovat, musí sdílet s parlamentem kontrolní pravomoci a pravděpodobně dojde ke snížení kontroly komise implementa- nad těmi implementačními uh, předpisy v komitologii. Čili rada zde již nemá přímé, přímé eh, možnosti a Evropská rada tam zůstává stejné. Dále institucionální moc. Evropský parlament, co se nezměnilo, co se týče vnitřní moci, že nedošlo došlo k oslabení, tedy ke snížení počtu evropských poslanců, nicméně to si myslím, že nebude mít žádný velký vliv na, na koherentnost, na jednotnost Evropského parlamentu. Komise interně její moc posílila, protože její předseda nyní může jmenovat víc místopředsedy a může donutit člena, aby odstoupil a to bez schválení kolegia. My samozřejmě doufáme, že k tomu se nikdy, že k tomu takovéto situaci nikdy nedojde, nicméně předseda tu možnost má, tu pravomoc. A já si myslím, že v některých eh, extrémních situacích by to mohlo posílit eh, kapacitu komise 1, tedy jejich interní schopnost. Samozřejmě je tam možnost dalšího posílení tím, že se sníží počet členů Myslím, že většina autorů nyní se, se shoduje na tom, že mohlo dojít k posílení internímu, posílení instituce, tím, že kolegium by bylo menší. Druhá věc je, zda je či není důležité mít zástupce každého členského státu v kolegiu. Nicméně toto bylo zablokováno tím ústupkem, který jsme udělali Irsku, který se udělal Irsku a to je jedno. Nicméně komise mohla být zde interně posílena. Rada podle mého názoru je oslabena, protože to rotující předsednictví přišlo, ten, to přímé propojení s předsednictvím v Evropské radě, čili je to takové trochu nekonzistentní. K tomu by mohlo dojít, že dojde k nekonzistentnosti mezi Evropskou radou a rady ministrů, protože tam tedy bude rotující předsednictví i nadále. Já si myslím, že rada by zde tedy potom mohla přijít o, o sílu. Také si myslím, že je potřeba si uvědomit tu koherentnost toho, že vysoká zastupkyně bude předsedat, bude předsedat radě ministrů zahraničí a rotující předsednictví bude, hovořit o ostatní, bude předsedat ostatním ministrům. Protože samozřejmě musíme zajistit určité musíme zajistit eh, koherentnost těch zahraničních stazích, ale všechny ostatní formace rady také mohou mít určité dimenze vnější, čili to bude docházet k oslabení. Evropská rada má posílenou moc, Richard Colbert popisoval všechny ty pozitivní aspekty zavedení toho trvalého předsednictví v radě, kontinuita vedení a tak dále. Do toho se nemusím pouštět do detailů. Ale já si myslím, že je důležité si uvědomit, že je zde možnost nyní zapojit ministry z, jednu, z různých formací rady do zasedání Evropské rady, protože to by mohlo zvýšit přímý dopad který Evropská rada má na jednotlivé formace ministrů. Čili pokud můžete požádat ministry, aby byli, aby se účastnili, tak bude těžké pro ministry potom říct, nebo potom se více nesnažit o implementaci toho, co rozhodla Evropská rada. A konečně veřejná viditelnost. Evropský parlament byl zde jednoznačně posílen protože získal tedy rozšířenou spolurozhodovací možnost legislativní a má více tedy těch eh, pravomocí souhlasných, čili rozhodně zvýší viditelnost svoji. To jsme viděli už například také kvůli, v souvislosti s tím odmítnutím umluvy SWIFT. A den po, musím říct, že jsem málo kdy viděl, tak jako den po odmítnutí SWIFTu, že by Evropský parlament tak často byl zmiňován na, na titulních stránkách novin, čili doufáme, že parlament to nebude používat příliš často v negativním smyslu, nicméně pokud parlament bude tuto svoji možnost využívat, tak rozhodně zvýší svoji viditelnost. Ta poznámka byla bohužel mimo mikrofon. Ale dalo by se o tom případně diskutovat, diskutovat později. Já na to mám jiné trošku názory, rozdílné názory, já můžeme o tom hovořit. Komise, myslím, je o něco oslabená, protože došlo k posílení viditelnosti předsedy rady a to velmi pravděpodobně bude tedy rivalem pro předsedu komise. Takže zde máme dva předsedy vlastně na, na vrcholu. A v některých médiích, tak aby to bylo zkráceno například často, tak oni říkají Herman von Rompuy a říkají prezident či předseda EU což je samozřejmě obrovské zjednodušení, ale tak to bude vnímáno. A pro předsedu komise to asi není úplně ideální, když jsem si jist. Já jsem si to zde vyslechl, co říkal zde ráno, že určitě najde možnosti, jak eh, se postavit těm výzvám veřejné prezentace v této souvislosti. Nicméně jenom jsem to chtěl říct si. A další věc, která je, o, kde je problém, tak to jsou, to jsou ty akce vysoké zástupkyně. A ty budou především, teď to, co udělá místo předsedkyně, komise bude především vázáno na radu. Podívejte se na to, jak píší média o baronce Eštonové. Velmi často zapomínají, že je zároveň také místo předsedkyní komise. No je to příliš složité říci, že je, že je vysokou zástupkyní a místo předsedkyní komise. Tak se řekne často, že to je pouze vysoká zástupkyně, která byla tam, byla onde, řekla to či ono. Čili zde si myslím, že komise trošinku ztrácí na tu veřejnou viditelnost. Což je možné, že veřejnost začne více vnímat Evropskou radu a radu obecně tedy. Dále rada. A Evropská rada díky tomu trvalému předsedovi a možná díky pravděpodobně častějším neformálním zasedáním, myslím, že předseda Van Rompuy říkal, že by chtěl mít více neformálních zasedání, tak je možné, že Evropská rada bude jako instituce viditelnější. Takže pokud, když to teď všechno tedy uh, dám dohromady, tak uh, já jsem nechtěl dělat žádné kvantitativní uh, hodnocení. Já jsem dal institucím plusy, pokud vyšly tedy lépe z těch uh, Eh, institucionálních změn, nulu, když došlo, nedošlo ke změně a mínus, pokud to, to vypadá, že třeba ztrácí trochu. A vidíte, že máme dva jasné eh, vítěze, Evropský parlament a Evropskou radu. Máte komisi a radu. To jsou relativně, říkám relativně, zde prohrávají. A to neznamená, prosím vás, vůbec, že komise není relevantní, už to v žádném případě. Nicméně z hlediska relativních změn, interinstitucionálních eh, změn, rovnováze a tak dále, tak si myslím, že Evropský parlament a Evropská rada z tohoto vyšly nejvíce posílení, nejsilnější tedy. Takže konec závěry. Já, to ten hlavní závěr už jsem vám asi říkal. Evropský parlament a Evropská rada se po změnách eh, po Lisabonské smlouvě objevují jako posílené instituce v celém tom institucionálním systému. Jak bylo řečeno, mají podle se, mezi sebou nejméně definovaný vztah ve smlouvě, čili zde máme tak trošku interinstitucionální vákum ve smlouvě. A já si myslím, že dlouhodobě bude potřeba dosáhnout těch strategických dohod a kompromisů mezi Evropským parlamentem a Evropskou radou. Možná by se dalo hovořit o nějakých interinstitucionálních dohodách. Richard Colbert rovna o tom hovořil, že předseda Van Rompuy navrhl parlamentu pravidelnější briefingy. A to je jeden krok. Já se nicméně obávám, že to nebude dostatečné, protože toto jsou dva institucionální aktéři, kteří jsou hlavními póly v tom systému, tak jak to vidím já. Relativní snížení pravomoci komise a to, jak v z legislativního hlediska, tak i v oblasti zhraničních vztahů. To je, myslím, také celkem jasné a je to relativní snížení, ale nelze to popírat. Komise je tak nějak více, stále více a více zmáčknutá v tom systému mezi Evropským parlamentem a Evropskou radou, které jsou tedy hlavní proti či hlavní póly té moci, což je pro Evropskou komisi výzvou. A místo předseda Ševčoveč již eh, řekl, že komise si uvědomuje, že toto je nyní institucionální prostředí, které sebou nese celou řadu výzev a já myslím, že mu všichni můžeme popřát hodně štěstí. Nicméně je to prostředí také samozřejmě nejenom s více výzvami, ale také s více konkurencí. Takže konkurence je vždy dobrá, takže já vám rozhodně přeji vše nejlepší. A třetí závěr. Role komise jako pohonu či motoru toho systému také stojí před eh, výzvami, kvůli posílené Evropské radě. Je to určité riziko, že Evropská rada bude považována za stále více za instituci, která předkládá strategické koncepce, nápady a rozhodnutí. A pokud komise by chtěla to nějak vyvážit a podřet si svoji hlavní roli jako pohonu, tak zde je velmi důležité, aby měla úzké vztahy s Evropským parlamentem. A to nové rámcové rozhodnutí, nebo rámcová dohoda tedy, to si myslím, že součástí snahy vytvořit lepší vztahy mezi parlamentem a komisí. By bylo takové, takový strategický, taková strategická protiváha pro Evropskou radu a, a posílení integračního procesu. Evropská rada snížil, snižuje relativní váhu rady, což si myslím, a teď riskuji, že přátelé v generálním sekretariátu rady se roz, na mě budou velmi zlobit, ale myslím si, že radu, rada by se mohla vyvinout takový super korepér. V podstatě rada bude stále více a více připravovat a hlavní rozhodnutí, která potom schválí e- Evropská rada. Otázka je, co se potom stane s koreperem. Budeme mít koreper mladší a koreper starší, junior, senior, nebo jak to uděláme? ale myslím si, že ta tendence je tam jasná, je to relativní snižování pozice rady. No ta nová pozice vysokého zastoupení a místo předsednictví v komisi, to je velmi jedna asi nejvzla, největší zvláštnost institucionální, která kdy byla vytvořena v Evropské unii. Musím říct, že Evropská unie má celou řadu velmi má celou řadu zvláštností institucionálních, ale myslím, že zde vyjednávači vytvořili velmi zajímavou strukturu, velmi zajímavou věc. A bez adekvátní demokratické legitimity vlastně mezi té struktuře sedí toto, tato pozice. Musím říct, že to je asi těžká práce, řek, možná dokonce nejtěžší, která momentálně je k dispozici v Evropské unii. A nejsem úplně optimistický, abych pravdu řekl, o dlouhodobé stabilitě této háklivé složité pozice. Čili uvidíme. A konečně zvýšená složitost a změny v institucionálních rovnováze to vede k tomu, že ty dohody interinstitucionální jsou důležitější než předtím. Tento složitý systém nebude fungovat, pokud instituce nebudou trvale se snažit o kompromisy, aby zajistili maximální tok informací a vytvořili důvěru mezi sebou. Čili je potřeba mít dohody, setkání, cokoliv, cokoliv. Potřebujeme více než kdy předtím interinstitucionální spolupráci, protože ten systém jinak třeba nebude fungovat, pokud se nám nepodaří se dohodnout. A zde zase, pane místo předsedo, vy máte obrovskou zodpovědnost. Konečný slide. To je jenom taková tečka ti, kteří si stále ještě myslí, ať už v politice nebo v akademii, politických kruzích, že po Lisabonské smlouvě je to vždy tak, jako to bylo předtím, tak těm bych chtěl připomenout citát z Daniela, z Danielovy knihy 5.27. Jste váženi na váze a zjišťujeme, že máte nedostatky. A v Bibli musím říct, že to bylo dost problematické, když někdo měl nedostatky. Děkuji. Děkuji vám. teď paní Lucia Serena Rossi. Děkuji vám. Velice mě těší, že tu dnes mohl být s vámi. Mám také PowerPointovou prezentaci, ale myslím, že použiju jen pár slajdů, protože už tady toho bylo řečeno hodně. A pokusím se opravdu to celé hodnotit také globálně. A otázka, zda Evropská unie je mezinárodnější nebo mezistátnější po Lisabonské smlouvě. To znamená, jaká je reakce systému, respektive jak se systém dále rozvinul. Mám tady eh, seznam institucí, těch, na té eh, nadnárodní eh, a národní nebo mezinárodní úrovni. A já jsem vlastně obojí tady eh, porovnal. Porovnala. A komise to je vlastně jádro vlastně toho systému. A zatímco rada se spíše by mě eh, eh, zaměřují jiným způsobem a, způsobem. a Evropský parlament eh, své kompetence vlastně během let rozšířil a stal se také více supranárodní. Soudní dvůr by měl být nestranický, být vlastně tím rozhodčím dvorem a vize eh, soudního dvoru je vlastně to, co se týká také Evropské unie. Oni vlastně tu svou vizi také sami utvářejí. A proto komise a parlament a Evropský soudní dvůr jsou na levé straně jako supranárodní úrovni, úrovně a potom ty mezinárodní je Evropská rada, článek 10 eh, smlouvy. A tam jsou tedy tyto dvě instituce. Pokud bych to měla analyzovat dále, tak každá instituce, teď se dostáváme k další folii, tak mohu pouze souhlasit s tím, že Evropská rada vyšla posílena ze smlouvy Lisabonské a vlastně se stala politickou rozhodovací silou, dává, udává priority, strategické zájmy a tak dále. A také se to týká samozřejmě Evropské zahraniční služby a tak dále. A potom tady máme ještě e, předsedu Evropské rady. Je to instituční překvapení. A proč říkám slovo překvapení? A pokud se, pokud se podíváme na ústavní smlouvu, pokud ji budeme číst a budeme ji rovnávat před Lisabonem a po Lisabonu, tak se ukazuje, že Rada EU a také za určitých okolností vlastně není nic jiného než jakýsi eh, sekretariát, nebo by se nemusela stát něčím jiným než si sekretariátem eh, pro hlavy států a vlád. A pan eh, von Rompa, Rompuy hrál velice proaktivní roli a hraje velice proaktivní roli. To je spousta zasedání, vlastně v takových měsíčních intervalech, také na mezinárodní úrovni a pan eh, von Rompuy jim předsedá z mého pohledu. Eh, vlastně toto belgické předsednictví, nebo za belgického předsednictví tuto tendenci budeme prožívat ještě intenzivně. Můžeme eh, počítat s tím, že tento muž svou roli Belgi za belgického předsednictví bude využívat ještě více. A, a rada trošičku vybledla, co se významu týče vyšla z toho trochu oslabená, protože Evropská rada získává význam, protože rada teď se vlastně stává pouze výkonnou mocí těch priorit stanovených Evropskou radou. To znamená, že zákonodárné kompetence jsou vlastně stále více sdíleny s Evropským parlamentem a e, co se komitologie týče a nové pravidla a s ohledem na správní akty, vlastně, jak už jsem říkala, ten význam rady trochu bledne. A zasedání jsou vedena jiným způsobem. Možná je to také problém určité viditelnosti rady, co by instituce. A, a pokud mi dovolíte, ráda bych zmínila, že eh, role rady eh, je úplně nejistá. Nevíme, co se bude dít v budoucnosti. Nevíme, jak bude vypadat ta, ta konstelace, ta konfigurace s ohledem na radu. Eh, v Lisabonské smlouvě je pamatováno na to, že rod, rada vlastně se v otázkách vlastně obecných záležitostí spíše tím kolegem stálých zástupců. A to je vlastně věc, které jsme si zajedno. Evropský parlament má větší kompetence, větší kompetence v oblasti legislativy, a na, zároveň na stejné úrovni a s radou je tam více kontroly nad jinými institucemi a také větší práva v oblasti rozpočtu a větší politická autorita. A teď můžeme rychle přejít k další fólii. A to už bylo řečeno to znamená větší legislativní kompetence, nejenom to, ten spolurozhodovací proces, eh, to znamená nejenom je to vlastně rozšířeno na 90% všech legislativních eh, procesů, ale i iniciativní právo, to se týče přepracovávání smluv a také možnost Evropského parlamentu vlastně vyzvat komisi k tomu, aby eh, dělala vlastní návrhy. A také ta delegovaná práv, ty delegované právní akty, to už jsem zmiňovala. A také souhlas parlamentu, to je důležitý a, faktor. Já bych tady ráda zmínila takovou zajímavou trojúhelníkovou konstelaci. A, byla dosud pojmenovávána jinak. Říkalo se, že na začátku byla vlastně kontrola ex post. To znamená, to byla taková ta jaderná zbraň a e, je e, je lepší, když to člověk používá pouze jako nějakou nátlakovou formu, než skutečně. Například, když mohl parlament odmítnout e, vlastně třeba přistoupení nového členského státu. A praxe ukazuje, že Evropský parlament své kompetence co se souhlasu týče, také používá. No, to bylo rozšířeno podstatným způsobem a v rámci tedy smlouvy, Lisabonské smlouvy. A to se používá preventivním způsobem a ne a způsobem ex post. To znamená, vyhrožuje se využitím a, aplikací této zbraně, to znamená odmítnutí, zamítnutí toho souhlasu. A tím vlastně můžete udržovat instituce více v šachu, pokud se chováte, pokud vystupujete preventivně. A když se teď dostáváme k větším rozpočtovým právům Evropského parlamentu, k tomu už také bylo mnohé řečeno. Já se domnívám, že s ohledem na společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a pro společnou evropskou diplomatickou službu bude velice důležité, aby Evropský parlament, protože Evropský parlament vlastně rozpočtové kompetence využije proto, aby zahraniční vztahy ovlivňoval. A Takové otázky, jako je eh, zahraniční, respektive eh, společná zahraniční a bezpečnostní politika, ehm, ta tady také bude hrát roli. Kontrolní kompetence byla rozšířena a její role je stále důležitější. Je zajímavé analyzovat, jak se vztahy mezi komisí a parlamentem rozvinuly. Na počátku eh, jsme měli tedy parlament, byl to jakýsi žáček eh, a byl trošičku vlastně pod eh, křídly komise. Možná si na to vzpomínáte ještě než eh, respektive před Evropským soudním dvorem bylo zapotřebí pomoci ze strany komise a byla tady tedy určitý právní základ a teď po několika letech se to vlastně celé obrátilo. Barozo 1, Barozo 2 a respektive tedy odpovídající komise, odpovídajícím složení a parlament a teď e, je, teď vlastně vůči komisi vystupuje stále a, e, vlastně se, sebejistě a dokáže se stále více prosazovat. Tady jsou ty případy PNR, SWIFT a také jiné obchodní úmluvy, všechny smlouvy. Všech, ve všech těchto případech eh, to bylo tak, že parlament vystupoval velice aktivně. A eh, dokázal se velice dobře prosadit vůči ostatním institucím také speciální partnerství, které bylo zavedeno v rámci vlastně nového rámcového ujednání. To je také velice důležité a velice zajímavé téma. Protože tady eh, byl opravdu založen nový vztah s komisí. Komise musí podávat zprávy, reporting, eh, musí informovat eh, Eh, vlastně přizvávat eh, parlament k určitým eh, záležitostem, určitým otázkám. A také věci, které vlastně Lisabonská smlouva tady ne, nezmiňuje explicitně, jsou zmíněny v tomto kontextu. To znamená, že dobrá koordinace vyžaduje také dobrou informační politiku a to vytváří určitou rovnováhu mezi parlamentem a komisí a ta je zapotřebí také pro vyjednávání mezinárodních smluv. Slabší komise, to je otázka. Pravděpodobně ano, komise je oslabena, pokud se na to díváme z té tradiční perspektivy. A já si myslím, že eh, komise teď zaujímá jinou roli, než tomu bylo předtím nejde o zvažování kompetencí, zda bychom to prostě vypočítali jedno po druhé, tu kompetenci, ale komise vlastně ehm, na sebe bere novou roli. Je to vlastně takový inter nebo mezinárodní, mezivládní přístup. A není vyloučeno, že komisaři za určitých okolností budou zastupovat také národní zájmy. Komise by měla být vlastně omezena, co se počtu komisařů týče, ale tady je pouze um, malá naděje, že k tomu dojde do roku 2014. Se tady politická umluva už uh, vlastně padla, že počet uh, komisařů nebude snížen, ale toho lze dosáhnout pouze jednomyslným rozhodnutím. Je tady málo návrhů komise. Jejich počet se v průběhu času stále snižoval v oblasti prostoru svobody, bezpečí a práva. Některé členské státy musí tyto návrhy podpořit a to neznamená, že oni nemohou nic předložit, ale ono to vedlo k tomu, že počet návrhů ze strany komise poklesl. A pravděpodobně, to je to nejdůležitější, že komise vlastně ztrácí z politického pohledu určitou dynamičnost. Protože tato politická dynamičnost v novém systému bude vycházet od Evropské rady. A pokud bychom komisi srovnali s eh, komisí Žaka Delora, Delora tak tehdy ta politická dynamičnost velmi vycházela od Evropské komise. Oni přicházeli s určitými eh, návrhy. A zatím se skrývala určitá strategie, ale teď tu strategii vlastně stanovuje Evropská rada a stále více ji ovlivňuje Evropský parlament. Komise ratifikuje a strategie a potom je také implementuje. To jsou strategie, které jsou stanovovány na jiné úrovni. Já nevím, zda můžeme říci, že komise je oslabená, ale každopádně je to tak, že komise na sebe vzala novou roli, že se komise vlastně a ta role eh, komise, že se změní. Dalo by se také říci, že to je určitý vývoj eh, v rámci systému. A jde také o tom, jak ten tento vývoj může být určitým způsobem vyvážen. Podívejme se na další folii. Myslím si, že toto zvládneme letem světem. Vysoký zástupce. Dal by se říci, že Evropská diplomatická služba je vlastně jakýmsi třetím aktérem v tom celém komplexu. A tento post vysokého zástupce je skutečně eh, post, který je velmi komplikovaný. Je to opravdu eh, těžké a otázkou zůstává, kdo by měl mluvit tím zmiňovaným jedním hlasem za, Evropské, za Evropskou unii. A eh, ukázalo se, že to není tak snadné, pokud máme tady různé zájmy ve hře, tak opravdu Eh, vlastně přenechat eh, to zastupování Evropské komise. Z mého pohledu Evropská komise tady má důležitou roli, protože může také něco odmítnout s ohledem na pozici rady. Důležitá je tady rovnováha mezi touto službou a radou. Potom tady máme takový nový fenomén. To je vlastně způsob vytváření určitých úřadů. To také eh, to vlastně přispělo k oslabení komise. Máme 40 eh, úřadů, agentur, které eh, vlastně oslabují tím způsobem komisi. Jsou tady opravdu rozmanité kontrolní mechanismy Máme tady také znalce, ombudsmana, soudní dvůr a tak dále. A ti podléhají a také chartě základních lidských práv. A, ale co mi připadalo velice zajímavé, že rámcová dohoda vyzývala k tomu, aby parlament vlastně také kontroloval exekutivní ředitele těch jednotlivých agentur. Oni mají být nezávislí, ale ne až příliš nezávislí, proto je to důležité. Potom tedy soudní dvůr, ten tady nesmí chybět této analýze. Soudní dvůr disponuje také rozšířenými kompetencemi a potom judikatura, k Evropské radě, respektive Evropské rady, to bylo posíleno a, a, a také se to týká jednotlivých agentur. Co tady je prověřováno, to je zákonnost právních aktů a to je důležité pro ty agentury samotné, protože agentury jsou v kontaktu s občany a Eh, vlastně takový ten proces, kdy se rozhoduje ještě předem, před no, rozhodnutím eh, ústavního dvora, je velice důležitý. A ono to také souvisí do velké míry s chartou základních lidských práv. Soudní dvůr musí svou pozici hájit i s ohledem na eh, vlastně umluvu o lidských právech, Evropskou umluvu o lidských právech a Evropský soudní dvůr používá chartu základních lidských práv stále častěji a soudní dvůr bude i nadále tou poslední instancí systému. Já se nedomnívám, že role soudního dvoru se nějakým způsobem e, změní a že by šly spíše e, směrem k té supra nebo nadnárodní supra národní organizaci. A teď otázka. Je eh, Evropská unie více supranacionální nebo mezinárodní? Když se podíváme na některé kompetence, které mají různé instituce, tak by se dalo říci, že eh, z té strany vlastně komunitární, to, eh, z té strany společenství, to, co vlastně ztratila komise, to získal parlament. A to, co, získ- to, co ztratila rada, to získala Evropská rada. Ono to možná vypadá tak, jako když nula od nuly pojde, ale ta e, supranárodní a mezinárodní e, vlastně jsou ve stejné rovnováze jako předtím. Já se však domnívám, že to tak úplně nesouhlasím. Momentálně tady máme riziko, je to vlastně určitý pohyb eh, a přesun spíše na tu mezinárodní úroveň eh, právě z důvodu velmi silné eh, Evropské rady. To samozřejmě sebou přináší určitá rizika a potom tady máme tu mezinárodní metodu, tento přístup, tento systém. A to není vždy pouze ve všeobecném zájmu, ale pravděpodobně se tady hledá momentálně nějaká silnější eh, eh, instituce, která by se mohla eh, také věnovat těmto obecným zájmům. Změněná, no, pozměněná role komise, já jsem to možná formulovala trošičku provokativněji, sekretář nebo sekretariát rady, super sekretar, sekretář rady, to je určité riziko, a teď je to otázka. Jakým způsobem, no jak silně se můžeme spojit s parlamentem? Jsou tady určité doktríny, určité nápady, které tady kolují, například spojení funkcí a předseda komise a Evropské rady, to vlastně e, to je nápad, který přišel od určitých tengů, ale já s tím nesouhlasím. Také se to týká spolkového ústavního soudu, který se k tomu vyjádřil ve svém judikátu s ohledem na Lisabonskou smlouvu. To by mohl být dobrý nápad, ale protože předsedu komise, předsedové komise by to nedávalo moc silný demokratický mandát, ale já si myslím na té politické straně se to možná nesetká s tak velkým ohlasem. Avšak při dalších volbách předsedy komise by bylo určitě užitečné, pokud by každá politická strana v Evropském parlamentu vlastně dala vlastního kandidáta, nominovala vlastního kandidáta. Ono by to vlastně posílilo jak kontrolu, tak také politický profil komise, stejně tak jako vlastně viditelnost předsedy komise. A jak eh, vlastně ten celý systém je možné přivést eh, do určitého rovnovážného stavu. Já si myslím, že nejdůležitější roli dostane Evropský parlament s ohledem na budoucí evropskou integraci. Možná nejde o eh, nějaké koordinování, to už jsem říkala, na jiné místě, tedy koordinování mezi parlamentem a Evropskou radou, ale je zapotřebí dialog mezi eh, je zapotřebí dialogu mezi Evropskou radou a Evropským parlamentem. Evropský parlament eh, se musí opravdu umět eh, prosazovat. Musí, tu, musí vlastně společně plnit svou legislativní roli s radou, společně s radou, ale také vlastně, když se budou stanovat priority a, a když půjde o tu politickou dynamičnost spolurozhodování bylo vlastně rozšířeno na 90 všech případů, ale politický deficit, to je vlastně, to je ten problém, eh, se kterým zde jsme konfrontováni. Eh, absence eh, nadnárodních stran, to je určitý aspekt, a to je další cíl, kterého zapotřebí dosáhnout. To vlastně znamená vymítit tento politický deficit s ohledem tedy na parlament. A parlament vlastně nepotřebuje žádné další pravomoci, ale potřebuje vizi pro Evropu. A parlament se, si musí vlastně dát do čela takovou vizi Evropy pro občany, a také používat chartu, právní nástroje a politický vliv. To je vše, co zde musí hrát roli momentálně. To je vidět například e, s ohledem na mezinárodní úmluvy. Tam se to tímto směrem ubírá vytvoření a opravdu a stran, které by překračovaly hranice jednotlivých e, zemí a, a takových takto, tak, takto pojatých kampaní. To je důležitá otázka do budoucnosti. A to jsou důležité faktory e, s ohledem na vyrovnanost a vyváženost. A děkuji vám. Děkuji vám, paní Rossi. Myslím, že tato akademická perspektiva velice rozšířila ten čistě politický aspekt v té otázce, o, kterém, o které jsme mluvili. Teď můžeme rovnou zahájit debatu, ale já nevím, kolik na ní budeme mít času. Pět minut? Pardon, pardon, myslím si. Pardon, pardon, pardon. Pardon, pardon, pardon. A promiňte, promiňte, já jsem na vás zapomněl. Tak prosím. Slyšíte mě? Dobře, já budu mluvit francouzsky. Jak asi víte, nebo možná ne, já jsem novinář. Nemám žádný titul a můj úhel pohledu je úplně jiný, než jaký mají řečníci. Já jsem v podstatě takový uživatel institucionální reformy, takže vám řeknu, jak funguje, jak funguje z hlediska uživatelů. Nejdříve bych vám řekl, že důležitost inovací Některé už vstoupily v platnost, ale ještě to není všechno jasné. Já to vidím při každodenní práci eh, nás eh, novinářů Agence Europe. Dva základní aspekty jsou podle mě teď už jasné. Ten první se týká nových eh, pravomocí Evropského parlamentu, který je teď spoluzákonodárcem a přímo se účastní rozhodování v oblastech, za kterých byl předtím zcela vyloučen, eh, respektive mohl se tím pouze vyjadřovat, ale nikdo to neposlouchal. Jako je třeba zemědělství a obchodní politika. A vidíte, do jaké míry tyto nové pravomoci parlamentu mění fungování Evropy. Máme spoustu příkladů. Můžeme se k ním vrátit, pokud budete mít nějaké konkrétní otázky. A ten druhý aspekt eh, nového parlamentu, který se mi zdá už také být celá zjevný, je změna fungování Evropské rady. Jak všichni víte, má teď stáleho předsedu. Z mého hlediska tato změna je globálně pozitivní přes několik drobných výhrad, které bychom k tomu mohli mít. I v tisku jsme kritizovali výběr stálého prezidenta, protože podle některých novinářů nebyl dostatečně znám veřejnému mínění, jak evropskému, tak celosvětovému. Dokonce mu říkali pan nikdo. Podle mého názoru ale toto jsou zcela milné úvahy. Protože osoba světově známá by si sebou přinesla svou minulost, své staré přesvědčení a situace by se tím mnohem více zkomplikovala. Pan Van Rompuy, asi to špatně vyslovuji, ale jistě víte, o kom mluvím, při svém prvním vystoupení pronesl takové na první pohled velmi skromné prohlášení, ale ve skutečnosti velmi inteligentní a významné prohlášení. On řekl víceméně něco v tom smyslu, že mé osobní názory nemají vůbec žádnou důležitost. A já je nebudu nikdy prezentovat. Stanoviska, která budu eh, přednášet veřejnému mínění tisku a všem ostatním, to bude výsledek jednání rady. Na první pohled se to stalo jako velmi skromné prohlášení. Nicméně ve skutečnosti to znamená, respektive dává to důležitost radě. Protože v podstatě jakékoliv stanovisko předsedy rady je stanovisko rady. Takže každé jeho prohlášení je velmi důležité. A tisk ho bude sledovat s velkým zájmem. Skutečnost, že na začátku nebyl známý, si myslím, není důležitá. Ostatně už měl možnost eh, přednést několik eh, důležitých prohlášení, řekl bych skoro až revolučních prohlášení. Jak velmi klidně řekl, hospodářská zpráva Evropy už funguje, je to Evropská rada a několika větami vysvětlil, proč je tomu tak. je velmi obezřetný, ale velmi rychle vstoupil do té diskuze o otázky evropské zprávy nebo evropské vlády. Ono se to mění v různých jazycích, ale ve skutečnosti pro ně je to tež. Ať už se tomu říká zpráva nebo vláda, tak už existuje. Nepotřebujeme žádné nové orgány, protože máme Evropskou radu. Ostatně Ostatně ve skutečnosti předseda svolává summit téměř každý měsíc. Sice vždy vysvětluje, proč svolává které zasedání, o jaké otázce se zrovna musí jednat, nicméně ve skutečnosti pro přípravu otázek a tak dále, ale ve skutečnosti, když se dostaví hlavy států a vlád, tak s nimi mluví o všech aktuálních otázkách a rozhoduje o všem. A revoluce, která vyplývá z té kontinuity tohoto úřadu, je přímé, přímá a stálá účast hlav stát a vládu na evropských otázkách. Možná to zní obyčejně, Možná se vám to zdá jasné, ale ve skutečnosti tomu tak dříve nebylo, protože ve skutečnosti hlavy vlád a státu věděli, jaká je situace v Evropě, ale často uh, o tom měli jen dost vágní představu, jen velmi povrchní představu. Pro některé hlavy vlád nejdůležitějším prvkem toho semestru předsednictví bylo setkat se s prezidentem Spojených států. To je ta ceremonie, kterou všichni zbožňují. Ale předseda Evropské komise mi soukromně řekl, že asistenti amerického prezidenta se ho často ptali, když začínal jednání, a kdo je vlastně tohle? Daný předseda rady, který se pořád měnil. Tehdy tomu tak bylo, ten člověk tam byl pár měsíců a potom za týden nebo za měsíc už byl předseda zase někdo jiný. Takováto otázka samozřejmě se mohla osobně dost dotknout některých Eh, hlav vlád. Nicméně já si myslím, že obecně je ten nový úřad pro Evropu dobrý. Takže já si myslím, že tohle je věc, kterou vidíme eh, v každodenním fungování Unie. Ostatně někdo tady už říkal, nikdy se nemluvilo eh, v evropském tisku o parlamentu tolik jako teď. Novináři to pochopili, vědí, že teď rozhoduje i parlament, máme spolurozhodovací proces. A pro tyto dva aspekty tedy Tyto dva aspekty tedy ukazují, že ehm, v Evropě proběhla institucionální revoluce. Potom jsou tady ještě další aspekty, ve kterých ještě nemám jasno. Uvidíme, jak se to vyvine. Obzvláště Zvláště co se týká šéfky Evropské diplomatické služby, která je zároveň místo předsedkyní Evropské komise předsedkyni Rady pro vnější záležitosti. Jak tohle bude fungovat v praxi? Já vám musím říct, že pro nás, novináře, to není úplně jasné. Já si myslím, že hlavní nejasnost je, když se prezentuje tato paní jakožto evropská ministrině zahraničních věcí. To je špatný název, který máte veřejné mínění. Protože my ještě nemáme žádnou evropskou zahraniční politiku. Ostatně Evropská rada k tomuto vydala prohlášení, že úkol, zatím úkol této zahraniční služby je přispívat k budování zahraniční politiky Evropské unie budoucnosti, která tedy jednou přijde. Doufá se, že jednou přijde. A velmi čestně. Se tam uznává, že důležitá je také otázka hlasování většinou. Já vám uvedu dva příklady, toho, co chci k tomu říct. Jeden příklad je starý a ten druhý je aktuální. Ten starý příklad je z doby, kdy začala válka v Iráku. Tehdy se sešel konvent a jednal o otázkách společné zahraniční a bezpečnostní politiky. A tehdy došlo k roztržce mezi členskými státy, které se chtěly účastnit války v Iráku a těmi, které odmítaly tak učinit. A tehdy někteří členové konventu řekli, ještě jsme nepřipravili pravidla pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a už tady máme katastrofu, už se nám to rozpadá. A tehdy dvě osobnosti, já je budu jmenovat, jednak Jacques Delor a jednak Giscard d'Estaing, který předsedal konventu, jak víte, my, každý zvlášť, řekli víceméně to tež. Že totiž, kdybychom v této chvíli už měli společnou zahraniční a bezpečnostní politiku s většinovým hlasováním, tak by se Evropa rozpadla na dvě části. Protože v takovéto chvíli některé členské státy východní Evropy se nikdy nevzdali možnosti účastnit se té války. A druhá část Evropy, hlavně Francie a Německo, by se nikdy nenechali přemluvit tomu, aby se té války účastnili. Takže výsledek hlasování by byl úplně zbytečný. My bychom sice hlasovali, mohli bychom říci, máme společnou zahraniční politiku, máme hlasování, rozhodneme, ale ve skutečnosti bychom tu politiku, tu společnou zahraniční politiku úplně rozbili, protože by to hlasování nikdo nechtěl respektovat. Já jsem řekl dva příklady. Ten další, ten je aktuální. Je to otázka Kosova. Možná víte, že Evropská unie neuznala Kosovo. Ale některé členské státy ano, zatímco některé ne. A tam zase, kdybychom měli mít nějakou společnou zahraniční politiku a kdybychom o tom museli hlasovat, tak bychom vyprovokovali velké potíže, velké rozpory, protože důvod, ze kterého hlavně Španělsko neuznává Kosovo, je poměrně závažný. A to ne kvůli Kosovu samotnému. To je problém, který se dá vyřešit. Ale protože by to z právního hledisko, hlediska znamenalo umožnit skutečnost, aby se země OSN rozpadla na dvě, aby se jedna část země odtrhla, aby vyhlásila nezávislost, aniž by s tím souhlasil zbytek země. Je jasné, že je spousta států, které mají takové potíže. Máme Baskicko ve Španělsku, také e, snahu Katalánska získat nezávislost. A proto Španělsko nemůže schválit takovýto postup. Myslím, že je zbytečné, abych tady vysvětloval dál. Jenom proto, abych tady řekl, že společná zahraniční politika neexistuje. Nemáme žádnou ministrině zahraničních věcí tak bychom to, myslím, měli vidět. Tak to já vnímám ve své práci. A poslední věc, už budu končit, pane předsedo, opravdu, je otázka posílená spolupráce. Je tady hodně lidí, kteří nevěří, že Evropa může skutečně postupovat v 27 jako celek. Některé věci prostě nemohou být v 27 zrealizovány. Takže posílená spolupráce se stává velmi důležitou možností. Já to neříkám jako teoretik, já nejsem univerzitní profesor, já to říkám ve skutečnosti. Ten návrh vytvořit Evropské společenství a společný trh uhlí a oceli, tehdy také někdo říkal, budou země, které s tím nebudou souhlasit. Musíme eh, to udělat posílenou spoluprací, to znamená členské státy, které se budou chtít účastnit, se účastnit budou a ty, které ne, tak ty prostě přijdou později. Samozřejmě, že ta otázka je velmi citlivá, protože země, které jsou na okraji, se obávají, že Evropa bude rozdělena na státy kategorie A a státy kategorie B. Jacques Delors vymyslel tedy frázi, která sám říkal, že se mu moc nelíbila, ale říkal, nebudeme tomu říkat rozdělená Evropa, ale diferenciace. To je velmi mazaná definice, která by neměla se dotknout těch států, které se zatím nemohou účastnit, určité iniciativy, ale zároveň to umožní provést určité iniciativy, které jsou nutné a které by jinak byly zablokované. Delor také zdůrazňoval, že se tak eh, dá činit i jinými právními formami. Kdybychom bývali museli čekat, aby se všechny země na, všech, na všem shodly, tak bychom neměli dvě základní, dva základní výdobytky dnešní Evropy. To je Schengen. víte, co to je, že ano? To je ten prostor, kde nejsou eh, hraniční kontroly a neměli bychom ani jednotnou měnu. A o energetice si myslel to tež. Takže, pane předsedo, já myslím, že jsem se snažil být dost rychlý. Mohl bych ještě pokračovat, ale nebudu. Děkuji vám ještě jednou. Mě promiňte, že jsem na vás málem zapomněl. Pět minut, prosím. Pět minut na debatu. Můžete klást otázky k věcem, o kterých se tu jednalo. Děkuji, pane předsedo. Já budu opravdu velmi stručný, protože opravdu mnoho času nemáme. Bylo to velmi zajímavé. Všichni ti účastníci. Já souhlasím s tou právnickou analýzou. Tím, že tady zde jsou určitá rizika pro radu. Ale já myslím, že tam jedna věc chybí v té analýze. A co jste z hlediska politických věd, a sice kdo, to je to, co se učíme vlastně, to je kdo má moc, kdo má lidi a kdo má peníze. A komise má 66% rozpočtu a personálu. Já souhlasím s tím, co říkal i tedy s tím, že zaznělo eh, od předsedy rady, tedy Evropské rady, Van Rompuy o tom hovořil. Nyní v krizi vidíme, že všichni ti, kteří vypadají No ten, kdo vypadá, že má nejvíce aktivit, tak to je předseda komise a ne předseda rady. A za posledních pár měsíců také, když si podíváme na spolupráci se španělským předsednictvím, tak vlastně se aspoň u nás o tom bylo hodně zpráv. Tam se hovořilo o španělském předsednictví spíše než o předsedovi Evropské rady. Čili já si myslím, že bychom to neměli rozlišovat pouze z hlediska právnického, což jsem i já jsem právník, ale měli bychom se podívat také na to, kdo má moc. A já si myslím, že v tomto případě moc má ten, kdo má lidi. Čili já jsem přesvědčen také o tom, že já vím, tady znám velmi dobře Evropský parlament, já jsem tady byl deset let poslancem také jsem teď zástupcem té asociace bývalých členů a vím, že ty věci jsou všechny trošinku jiné, než se ve skutečnosti píše v Evropské, v Lisabonské smlouvě. Dobře, a poslední otázka, pokud není, nebo je otázka, prosím. Já bych měl otázku pro pana Monára. A sice zajímalo by mě přesný právní status Evropské rady které akty Evropské rady budou podléhat přeskumu Evropského soudního dvora. Protože v podstatě by to mělo být omezeno na procedurální akty, nicméně vy jste říkal, vy jste zmínil tu otázku transparentnosti a to by mohl být základ pro to, aby se všechny akty Evropské rady předkládaly Evropskému soudnímu dvoru. A konečně potom je to, jsou to všechny ty ústavní principy jako proper, proporcionalita nebo základní práva. Co si o to myslíte? Yes, I would fully agree with you. Ano, já s vámi plně souhlasím v tom, že nový status Evropské rady jako úplné instituce sebou vede celou řadu, nese celou řadu procedurálních eh, otázek, které se dostávají tedy pod jurisdikci Evropského soudního dvora, ale nevyloučil bych, že by zde mohly být určité výzvy i co se týče těch základních principů ústavního práva. Takže pokud třeba dojde k programovací, budou sepsány nějaké programovací dokumenty, třeba ten o rozvoji v oblasti svobody, bezpečnosti a práva, tak eh, pokud by to bylo proti třeba principu subsidiarity, tak bych úplně nevyloučil, že i to by mohlo být zmíněno před, napadeno před Evropským soudním dvorem. Takže Oui, je poussais. Je voulais répondre, mais évidemment, une réponse plus journée. Já jsem chtěl odpovědět, ale já nevím až tolik o právním aspektu evropských aktů. Z věcného hlediska, ještě kromě těch právních potíží, z novinářského hlediska, jsou už teď naprosto zásadní. Nesmíte zapomínat na to, že prohlášení, myslím, z 25. března, to byly ty první dohody, kterými se mělo čelit eh, k finan- finanční krizi, to byly testy Evropské rady. Texty Evropské rady. A potom je tam další věc, na kterou zatím nemám odpověď. Předseda Evropské rady, aniž by tomu říkal Evropská rada, svolal formálně zasedání hlav vlád a států eurozóny. A tam zase z právního hlediska to možná není jasné. Ale došlo k setkání vůdců zemí eurozóny, kteří přijali velmi důležité rozhodnutí. Ta podpora, ta čísla a tak dále, to vše bylo rozhodnuto Evropskou radou. Takže pro nás ano, ten právní aspekt je jistě důležitý, ale je sekundární ve srovnání s realitou. Jsou to zcela zásadní rozhodnutí, která byla přijata formátem, který neexistuje a který se nazývá Já jsem svolal šéfy eh, vlád eurozóny. My, žurnalisté, jsme tomu stejně říkali summit eurozóny. Protože ve skutečnosti důležitá je realita. A ta realita už existuje, ať už je to z právního hlediska jakoli. A jestli k tomu mohu ještě něco dodat, je pravda, že soudní dvůr má plné pravomoci v otázce aktu Evropské rady, které mají potom dopad na jedince, ale já si myslím, že v případě, že Evropská rada hlasuje většinou, se může některý z těch států, které se ocitly v té menšině, obrátit na soudní dvůr, aby žádal zrušení daného aktu. A také je třeba připomenout, že i Rada Evropy podléhá listině základních práv, to znamená transparent, transparentnost a tak dále. Takže například eh, zahraniční politiky, když jsou nějak porušena ta základní práva, tak to spadá do jurisdikce soudního dvora. Děkuji. Pokud nemáte žádné další odpovědi, ještě vy? Prosím, krátce. May I take up the point? Já bych se reagoval na to, o čem hovořil první řečník. Že je potřeba se podívat, kde jsou peníze a kde jsou lidi, což je u komise. Myslím, že to je naprosto správně do určité míry. Ale jedna věc v Evropské unii platí a to je to, že potřeba se podívat na to, co to je za aspekt, na který se díváme. Vy akademici určitě většinou znáte to, co říkal Donald Pukala před mnoha mnoho lety, když říkal, že při snaze popsat Evropskou unii je to jako kdyby slepec se snažil popsat slona. Čili od, no, ví, že tam má tedy ten chobot, takže může říct, že to je jako by to byl uh, jeden slepec si chytil chobot, takže ten si myslí, že to je jako by to byl had a někdo zase jiný se spíše ochmatal nožičky, takže zase by popsal slona úplně jinak, jako třeba strom. No takže je zde celá řada různých aspektů Evropské unie, a člověk získává různé dojmy. Když se podíváme třeba na politiku hospodářské soutěže, tak tam je to velmi silná exekutivní pravomoc v této oblasti. Když se podíváme třeba na životní prostředí, na environmentální předpisy, tak to je úplně něco jiného. A nebo když se podíváme na zahraniční politiku, tak eh, hovoříme vlastně o radě. Pravda, je momentálně teď předsedá vysoká zástupkyně, ale je to spíše na vládní úrovni. Čili se to mění od oblasti k oblasti. A Evropská rada momentálně naprosto správně se zabývá těmi politickými oblastmi, které slučují národní příslušnosti, které zůstávají v národní příslušnosti a evropské nástroje a potom otázky samozřejmě hospodářské krize a hospodářské obnovy. Čili člověk to vnímá jinak podle toho, na co se podívá, ale základní otázka je, jak se toto všechno změnilo. A jedna věc, o které jsme zde nehovořili, bylo, jaký dopad má rozšíření a další rozšíření na toto všechno ta rovnováha mezi tou vládní, tou národní eh, stranou a potom tou supranárodní, jak o tom hovořila tady kolegyně, tak to si myslím, že je ovlivněno rozšiřováním. Evropská rada a i rada, když je tam 27 kolem stolu, tak ti potřebují více času než před 20 lety, aby probrali jenom jeden jediný bod. Což znamená, že každé zasedání třeba Evropské rady stihne řekněme, dva body projednat. V minulosti by se bývalo stihlo pět na jednom zasedání. Čili zatímco na jedné straně jsme to posílili tím, že to máme tedy to trvalého předsedu, který může ty diskuse lépe připravit, může mít více zasedání, tak svým způsobem, ale zde se vlastně běží na místě, nebo se běží, aby se vůbec zůstalo na místě, aby se nešlo zpět. Že svým způsobem parlament se tím, s tím vyrovnal podstatně lépe. Mají na to čas, mají členy, mají možnost všechno prodiskutovat, mají více času vlastně, aniž by to pro ně byl nějaký velký problém či nevýhoda. Čili i to je fakt, který je potřeba zohlednit. Merci beaucoup. Děkuji vám. Bohužel jsme neměli dost času na takovou bohatší diskuzi, nicméně vyslechli jsme si velmi zajímavé, velmi bohaté projevy našich řečníků. Takže já děkuji členům tohoto kulatého stolu za jejich účast. A děkuji vám za vaši pozornost.